So, Mikro ist an. So, so, so. So, dear colleagues, welcome after the summer break for our first public hearing on... Vážení kolegové, vítejte eh, na prvním veřejném slyšení eh, po eh, naší letní pauze dnes odpoledne. A máme tady celou řadu hostů. Eh, nejdříve tady je pan George Karakacanis, šéf kabinetu eh, člena eh, účetního dvora Navena Matese. Potom tady máme zástupce organizací evropských malých a středních podniků UE a PME, pana Gerharta Hümera. Potom tady máme zástupce České daňové zprávy, pana Martina Janečka, hm, generálního ředitele daňové zprávy. A v neposlední řadě tady máme eh, zástupce eh, v německých eh, federálních kriminálních policejních odborů pana Sebastiana Fiedlera. Bohužel tady není zatím nikdo z komise. Pan Pody, ještě jeden, jeden kolega z komise tady je, děkuji. Vítám vás vřele budete moci vystoupit po eh, našich čtyřech eh, hostech a určitě rádi uslyšíme názor komise k tématu eh, směrem k definitivnímu systému DPH a boji s podvody na DPH. Řečníci dostanou až 10 minut. Říkal jsem vám 5 minut, ale teď vidím, že máme čas až na 10 minut na své úvodní vystoupení po tomto úvodním vystoupení bude následovat výměna názorů s členy výboru. Členové výboru dostanou až 3 minuty na otázky a experti dostanou až 5 minut na odpovědi a potom na závěrečné připomínky. Než eh, dám slovo řečníkům, tak nejdříve dám eh, slovo našemu zpravodaji, panu Werneru eh, Langenovi. Wernere, máš slovo. Děkuji, eh, pane předsedo. Děkuji. Eh, tedy vítám zde kolegyně a kolegy a také samozřejmě naše hosty za sebe. Eh, máme tady i jako podklad zprávu komise, sdělení komise ze 7. 4. 2016 k akčnímu plánu v oblasti DPH. Návrh zprávy, který jsme zde projednali, je ze 27. 4 my jsme vlastně v září už to chtěli uzavřít na základě eh, avizovaného jednání o akčním plánu na radě, ale jakož to bylo odsunuto na prosinec, máme čas na eh, toto slyšení a já jsem velice zvědavý na názory odborníků. Všichni víme, že systém DPH po šesté směrnici o DPH z roku 1993 byl plánován jako dočasný a že jsou zásadní problémy byrokratické pro malé a střední podniky, problémy s podvody v obchodě mezi jednotlivými úrovněmi, tak a také eh, napříč hranicemi a proto jsou ty návrhy eh, značně sporné, ale také víme, že daňové otázky eh, se musí rozhodovat na radě jednomyslně. Byla tady iniciativa české vlády společně s nizozemským předsednictvím zavést nové, nový postup a sice přenesení daňové povinnosti eh, na všeobecné úrovni a teď eh, to komise potvrdila a ve souvislosti s nedávnými eh, konzultacemi o otázkách DPH. Takže dnes už máme docela dobrá východiska na to popovídat si o tom s našimi čtyřmi panelisty. já bych si dovolil říci ještě něco na adresu účetního dvora ten eh, přeskoumával systém DPH a mé otázky eh, na účetní dvůr budou, jaké eh, naléhavé legislativní úkoly jsou před námi a jak přispět k boji s podvody, zajištěním chybějících informací. Potom mám otázku na zástupce UAPME. Jak hodnotíte ten návrh eh, One Stop Shop z hlediska tedy malých a středních podniků a mají malé a střední podniky eh, za eh, tedy přenesení daňové povinnosti za účinný nástroj k omezení byrokracie? Českého daňového úřadu bych se rád zeptal, kdyby se mohl tedy pan Janeček vyjádřit k tématu přenesení daňové povinnosti a připravenosti České republiky na toto, jestli už se připravujete nějak na ten projekt, jak daleko jste. A potom pana Fiedlera z e, německé policie bych se zeptal, e, jak Eh, můžeme, eh, můžete tedy eh, účinně působit proti podvodům a jak vidíte šance na mezinárodní datovou výměnu v této oblasti. To jsou některé věci, na které se chci předem zeptat. Nejsou to všechny, celkově se těšíme na to slyšení. Ještě jednou vám srdečně děkuji za to, že jste přibyli a také děkuji kolegům, kteří se dnes dostavili. Děkuji Werneru Langerovi. A teď dám slovo eh, rovnou panu Karakacanisovi na 10 minut, eh, aby eh, tedy přednesl své úvodní prohlášení. Stínový zpravodajové potom vystoupí po řečnicích. Pane předsedo, takže teď 10 minut na panelista, na panelistu, potom členové výboru budou se moci klás, tři minuty a každý panelista dostane pět minut a teď bude na celou řadu otázek. Já bych doporučil, abychom ten úvod dali kratší a dali potom více času na zodpovězení otázek, protože pět minut na zodpovězení celé řady otázek od členů výboru se mi zdá příliš e, krátké. Zatímco deset minut pro panelistu, to je dohromady 40 minut úvodu, a to si myslím, že e, bude opravdu hodně. Takže já bych doporučil pětiminutový mm, úvod, e, tři minuty na člena výboru a potom pět minut eh, na eh, odpověď. No, já se rozlížím po kolizích, kolega Langen. Eh, připomínky kolegy Lukého jsou oprávněné, ano, ale panelisté už si připravili svá vystoupení a já můžu říci, že potom to můžeme ještě trošku protáhnout, tak abychom měli čas na ty intenzivní otázky. Ale teď eh, bych neříkal panelistům, že to musí teď zkrátit. My chceme vyslechnout si jejich názory a eh, ještě nějak někdo se k tomu eh, hlásí? Pane Luke? Já jsem to pochopil tak, pane předsedo, že panelisté by se mohli, byli, byli původně připraveni na pět minut. Takže tady by asi žádný problém nebyl. Deset minut. Deset minut. Já jsem předběžně zmiňoval pět minut, ale teď teď eh, eh, si myslím, že bude vhodnější 10 minut. Souhlasíme. Takže já se budu rád držet toho, co říkal pan eh, Langen, zejména protože bude mít 25 minut na odpovědi a myslím, že budeme mít dnes odpoledne dost času. A když se dívám do pléna a vidím, kolik je tady kolegů pouze dnes, nemám pochybnosti, že po vystoupení stínových zpravodajů bychom nezvládli nezapsané poslance a o zodpovězení jejich otázek. Nejsou-li další eh, námitky, dám slovo panu eh, Karakacanisovi bez dalších průtahů, prosím. Pane předsedo, členové hospodářského ekonomického eh, výboru, dámy a pánové, děkuji za vaše pozvání, už jsem tady byl představen. Jsem členem Evropského účetní dvora a mám na starosti Eh, zprávu z roku 2015, která se týkala podvodu z DPH. Takže budu hovořit na základě té naší zprávy a budu se zmiňovat o jejich výsledcích. Chtěl bych připomenout, že ta zpráva byla předložena výboru pro rozpočtovou kontrolu, ale také na pracovní skupině rady o e, daních e, letos v e, Dubnu. V té zprávě máme řadu doporučení, které jsou určeny komisi a které se promítly do jejího nedávného plánu, akčního plánu pro DPH. A samozřejmě po mé prezentaci rád odpovím na všechny vaše otázky. Zejména se chci vyjádřit k otázce přenesené daňové povinnosti, která je uvedena v odstavcích 88 a 89 této zprávy. Nejprve bych chtěl krátkosti popsat eh, ten kontext týkající těchto transakcí v Evropské unii a potom bych chtěl prezentovat hlavní, hlavní zjištění. Zrušení interních hranic v Evropské unii v roce 1993 bylo sice pozitivní z mnoha důvodů, ale vytvořilo to problémy se sběrem, eh, výběrem DPH. Předtím eh, hraniční kontroly zajistily, že dovozci mohli pouze převzít své zboží, když zaplatili DPH, zatímco ty exportéři mohli eh, žádat o výplatu DPH pouze pokud celní zpráva přijala jejich exportní deklarace a národní orgány potom mohly eh, křížově ověřovat správnost těch dat, které byly v deklaracích uvedeny. Po roce 1993 potom byl zaveden eh, povinný systém výměny informací o přeshraničním obchodu mezi členskými státy. Ty informace potom byly automaticky k dispozici orgánům ve členských státech eh, prostřednictvím elektronického systému, který se jmenoval VIES. A daňové orgány exportujícího členského státu měli přímé zájem na to, aby eh, ty všechny údaje v deklaracích exportérů byly přesné, protože by tím přicházeli o eh, své národní příjmy. Regulace Evropské unie, eh, kterou jsme zvažovali, se týká administrativní spolupráce, boje proti podvodům v oblasti DPH, která zavedla také další systémy výměny informací o potenciálně podvodných transacích, včetně Eurofisku. Předseda přerušuje řečníka. Hovoří, řečník hovoří příliš rychle a není možné otlumočit. Byly zavedeny další nástroje pro administrativní spolupráci, které by měly usnadnit výměnu informací buď na žádost, anebo bez té žádosti. Ehm, to také s možností provádět kontroly souběžně ve dvou nebo více členských státech za přítomnosti daňových úředníků z jiných členských států. Problém ale je v tom, že pro zboží dovezené ze států mimo Evropskou unii existuje postup číslo 42 prostřednictvím jednoho členského státu, ale pokud ta konečná destinace je v jiném členském státě, tak eh, celní orgány již nevybírají DPH. Takže mm, je to ten eh, členský stát, eh, finální destinace, který musí tyto transakce uvádět a musí eh, se vyměňovat data s ostatními členskými státy o dovezeném zboží prostřednictvím VIES. Ten současný systém tedy vytváří řadu problémů pro výběr DPH, vytváří příležitosti, které eh, mohou zneužívat podvodníci. V akčním plánu komise o DPH je obsažena myšlenka jednotné oblasti DPH a jednotný celoevropský systém DPH, který by mohl řešit příčiny tohoto problému a v zásadě by mohl eh, tyto výzvy eh, zjednodušit. Jaká jsou naše zjištění v této zprávě? Náš audit eh, konstatoval, že existuje systém který by měl řešit podvody z DPH v transakcích uvnitř Evropské unie. Tento systém je eh, kvalitní, ale trpí některými eh, slabinami, které se většinou týkají toho, jakým způsobem je tento systém prováděn v praxi. Eh, chtěl bych na úvod říci, že jsme rozeslali průzkum do všech členských států, jen daňovým orgánům, o efektivnosti administrativní spolupráce Většina těch odpovědí vyjádřuje spokojenost tím, jak ten systém eh, funguje. Nicméně během našeho auditu, kde jsme se zabývali praxí v šesti členských států, jsme objevili následující slabiny. Já je teď chci velmi stručně popsat. <clears throat> Za prvé, hlavní slabiny se týkaly efektivního ověřování e, údajů mezi celními a daňovými e, orgány. Dovozy podle režimu, podle článku 42, velmi většinou nejsou uváděny v systému VIS. A za druhé potom jsou problémy s přesností, úplností a včasností údajů o e, DPH mezi členskými státy. A někdy, když se objeví nesrovnalosti u e, čísel DPH e, v těch souhrných, souhrných hlášeních, tak to daňové orgány nesledují. Potom je tady nedostatek spolupráce a různé problémy s kompetencemi administrativních, soudních a policejních orgánů. Za čtvrté, Eurofisk, což je decentralizovaná struktura, znamená, že každý členský stát provádí svou vlastní analýzu rizik na základě svých vlastních dat. a někdy se používá už zastaralý software. Výsledek je, že se vyměňuje eh, vysoký, eh, velký objem dat, eh, které s těmi riziky příliš nesouvisí. A za páté, OLAF a Europol, které by mohly přispět k stíhání těchto podvodů, nemají přístup k těm datům, které se elektronicky členské státy vyměňují. A na závěr, v Evropské unii jako celku není žádný systém, který by systematicky odhadoval nebo pořizoval statistiky o podvodech a o tom chybějícím obchodníkovi, což jsou ta, to jsou ta hlavní zjištění naší zprávy. myslím, si myslíme, že kdyby tyto informace byly k dispozici, tak bychom minimálně k dispozici indikátory, které by nám umožnily odhadnout situaci. Mohl bych odkázat na eh, odstavce 22-25 naší zprávy, kde tyto problém popisujeme, zejména tam, kde eh, citujeme studii o eh, VAT gap. Máme tam eh, údaje poslední za rok 2015. A tato studie se eh, eh, cituje s tím, že ale vše všechny údaje jsou úplně přesné, že je možné to považovat za určitou obecní, obecní přehled situace, ale není možné všechny údaje brát eh, za přesné. Evropská eh, komise také konstatuje, že nemá spolehlivé údaje o podvodech z DPH. Poté eh, k tomu budu moci uvést další podrobnosti. Mohl bych vám citovat ty příklady, kde ta studie není úplně solidní. My jsme o těchto problémech s řešením podvodu z DPH již mnohokrát diskutovali, tak jsou tady některé administrativy, zejména ve Spojeném království a Belgii, které udělali už velký pokrok a zavedli opatření, které zlepšilo tu jejich situaci. Na závěr bych chtěl zopakovat, že účetní dvůr má hlavní cíl, což je chráně, ochrana finančních zájmů Unie. Také e, e, sledujeme ty nedávné kroky komise towards the eh, single VAT area, kde se řeší některé z těch problémů, na které jsme upozornili v naší zprávě. Učinili jsme řadu doporučení, která tady teď nechci opakovat, protože na to nemáme čas ale komise většinu z těch doporučení přijala. Je tady jedno doporučení, které eh, se do toho nepromítlo a které se týká legislativní změny, která by umožnila ověřování těch údajů mezi členskými státy. To byly odstavce 78 až 83 naší zprávy. Nejsme jediní, kdo na to upozorňuje. Eh, francouzský účetní dvůr na to poukazuje. A komise odmítla eh, na to zareagovat, protože to je dlouhodobá věc, na kterou upozorňují různé eh, organizace a dělali tak jako už v minulosti. A také se zdá, že ty státy, které se účastnily tohoto projektu, v minulosti na to upozorňovali. Nicméně z prohlášení komise jsme také slyšeli, že se chystají to zařadit do práce eh, skupiny, která se má tím zabývat eh, velmi brzy. Chtěl bych eh, opakovat něco, co říkal pan Matis, a sice, že budeme sledovat pokrok v této oblasti, budeme pravidelně prezentovat naše zjištění v této oblasti a chtěl bych připomenout, že účetní mm, dvůr se také bude chtít vyjádřit svým stanoviskem k legislativní změně, o boji proti podvodům z DPH, pokud o to požádá Rada a parlament. Toto stanovisko by se mohlo týkat i dalších věcí, nejenom těch, které jsou v té naší nedávné zprávě. Například, eh, jaký může být eh, dopad na zdanění a také ten one-stop shop, nebo zásada one-stop shop. Děkuji vám za vaši pozornost. Vielen Dank für die einführenden Worte. Ich gebe gleich das Wort weiter an Herrn Gerhard Hü. Děkuji a nyní dávám slovo eh, panu eh, Gerhardu eh, Hýmarovi, který zastupuje organizace malých a středních podniků u EAPM. Vážený pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, já jsem velice rád, že dáváte tak velký prostor malým a středním podnikům protože eh, my eh, opravdu narážíme na specifické problémy s eh, systémem DPH. Hm, protože často se říká, že právě složitý systém DPH hodně je jednou z největších překážek v přeshraničním obchodu pro malé a střední podniky. A vždycky, když se ptáme na pět nejobtížnějších evropských předpisů, tak DPH je mezi nimi. A proto velice vítáme to, že komise tohle eh, položila na stůl a těšíme se na eh, zejména to zjednodušení a také boj s podvody, protože podvody, mě na paměti, že nezaplacené daně jinými musí zaplatit eh, ti, eh, ty malé a střední podniky, které eh, se chovají legálně a jejich zaměstnanci. A proto boj s těmito podvody je velice důležitý k nastolení rovných podmínek mezi jednotlivými firmami v Evropě. Rád bych se zaměřil na čtyři věci. Za prvé zjednodušení, Eh, UAPME už od roku 2009 eh, eh, žádá komisi o rozšíření toho minimum stop shopu a to na jiná přeshraniční plnění zboží a služeb. A v zásadě jsme rádi, že komise navrhuje rozšíření jako první, v prvním kroku na všechny formy, formy elektronického obchodu. Ale musíme tady trvat, aby malé a střední podniky měly eh, snažší přístup k aktualizovaným eh, informacím o eh, DP, sazbách DPH platných v jednotlivých členských státech. Neměli by se dostat do situace, kdy budou odpovědné za to, kdy se jim nepodaří získat správné informace a potom ještě doplácet pokuty když eh, to nevypočítali správně. Tady je důležité postarat se o to, aby malé a střední podniky měly snadný přístup k těmto informacím. Mělo by to být také zdarma. A malé a střední podniky musí být schopné se o toto opřít, spolehat se na to. Komise také navrhuje, aby eh, za, eh, pod určitý práh malé a střední podniky se nemuseli registrovat tak, aby se zjednodušil eh, obchod a, a zejména situace pro začínající podniky. My bychom byli proto, aby eh, se ta výjimka týkala jenom začínajících podniků. Eh, jinak by tady neměla být žádná diskriminace mezi novými společnostmi a staršími společnostmi. Ty Prahy by měly být všechny tedy eh, stejné podle, podle určitého obratu eh, přeshraničních eh, transakcí, v přeshraničních transakcích. Jinak to, se to bude používat k podkopání hospodářské soutěže. Je také důležité, aby firmy, které se budou moci přihlásit o takovéto výjimky, pokud jde o ty Prahy, aby mohly se neúčastnit. Pokud chtějí růst rychleji, tak, se, tak nechť se nemusí registrovat do toho jedno, zjednodušeného systému. A samozřejmě podporujeme návrhy komise, které jdou eh, směrem k auditům v domácí zemi a k odstranění eh, výjimky eh, z DPH na malé zásilky ze třetích zemích. Potom je tady standardizovaný formulář. Komise už před dvěma třemi lety hovořila o No, přišel s neuspokojivým návrhem pro malé a střední podniky, protože by to eh, nakonec bývalo skončilo opět u 28 eh, eh, různých formulářů. A to opravdu nemá smysl měnit stávající formuláře na jeden, pokud tady nebude žádná harmonizace a nebude tady skutečné zjednodušení. Poslední věc ke zjednodušení je samozřejmě, že pracujeme s komisí na revizi eh, stávajícího eh, eh, stávajícího systému zvláštních uspořádání pro malé podniky. Nyní limit pro registraci, limit pro dodržení opatření jako systém hotovostního účetnictví jsou zde regulovány ale jsou tady obrovské rozdíly v eh, uplatňování tohoto eh, mezi členskými státy a to eh, vytváří problém při přeshraničním obchodu. Takže by bylo dobré zaměřit se na toto téma. A nemáme zatím konkrétní návrhy. Komise musí přijít s konkrétními návrhy a měli bychom tedy je mít podle akčního plánu k dispozici příští rok. Potom se dostáváme k systému přenesení daňové povinnosti. Komise ve svém akčním plánu ji změňuje e, jej změňuje dvakrát. Za prvé e, dočasný, dočasné přenesení daňové povinnosti, které některé členské státy budou moci e, implementovat jako dočasné opatření pro boj s podvoji na DPH a po druhé všeobecný systém k implementaci principu země původu, země cíle, pardon. My v žádném případě nejsme proti eh, přenášení daňové povinnosti, ale musíme eh, pamatovat, že eh, systém nebo metoda přenesení daňové povinnosti, pokud bude zavedena jenom dočasně a v některých členských státech, tak to vytvoří další náklady a nejistotu pro malé a střední podniky, které, mají, které budou muset sestavit k klientům z jiných zemí různěji. Zvýší to opět tedy eh, v náklady a proto UAPME a naši členové, všichni naši členové jsou proti dočasnému přenesení daňové povinnosti eh, uplatňovanému v některých členských státech, protože tady bude právní nejistota, dodatečná zátěž eh, pro malé a střední podniky, které by potom nesly riziko, když by udělali nějakou chybu, když by někdo vyplnil nějaké daňové identifikační číslo špatně ty transakční náklady by potom nesly právě malé a střední podniky. Vytvářelo by to nové eh, bariéry na vnitřním trhu, pokud to bude jenom na něk- v některých členských státech a ne jinde. Také by to vytvořilo eh, eh, nové mezery pro daňové podvody ze strany jiných zemí nebo pro používání falešných čísel DPH registračních. A takovéto systémy by mohly také zablokovat přechod k definitivnímu systému. Takže tady jsme velice eh, skeptiční a všechny naše národní organizace říkají, nedělejte to. Ovšem, eh, potom je tady definitivní eh, režim DPH. Takový samozřejmě podporujeme. Který, systém, který bude vycházet z principu země, cílové země zboží. My samozřejmě podporujeme eh, ten systém, který eh, zdaňuje eh, mezipodnikové dodávky zboží stejně jako v domácí v plnění. Ale musíme velice bedlivě přeskoumávat veškeré návrhy komise. Tady jde hlavně o přístup k informací o klientech a platných sazbách DPH při přeshraničním obchodování. A poslední připomínka k daňovým sazbám. Komise říká, že přechod k eh, principu eh, cílové země dává větší eh, prostor tedy k sledování sazeb. My nesouhlasíme s komisí tady. protože si myslíme, že větší eh, rozrůznění eh, sazeb eh, vytvoří zásadní zkreslení trhu, zejména mm, pokud jde o příhraniční regiony a v elektronický obchod. A je třeba zvažovat dopady na vnitřní trh a neměli bychom vytvářet nová zkreslení, tak jak jsme to viděli už u některých druhů zboží v minulosti. Abych to shrnul, Vnímáme to pozitivně, ale vždycky eh, zapeklité jsou právě podrobnosti a, a s těmito novými dobrými úmysly, úmysly bychom neměli vytvořit nové problémy pro malé a střední problémy. Děkuji, pane Himere. A, a dalším řečníkem je eh, generální eh, ředitel daňové zprávy České republiky, pan Martin Janeček. Máte slovo. Děkuji. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové pane předsedo. Um, jsem rád, že mám možnost tady vystoupit právě v této velice důležité diskuzi ohledně podvodů na DPH a argumentovat tady některé, některé důvody, proč Česká republika žádá o povolení pilotu na, na reverse charge, na ta větší plnění, eh, o kterém, o kterém určitě všichni velice dobře víte. Eh, podvody, podvody na DPH jsou velice klíčový problém. Je to DPH jako taková je velice důležitý zdroj rozpočtů členských států a snižování VAT gapu se prostě neřeší a není úspěšné. Ztráty se tady nachází v, objemu nějakých 170 miliard euro každý rok a průměrný VAT gap eh, je 15 takže tady je extrémní problém přičemž eh, ty podvody způsobují fatální narušení vnitřního trhu z našeho pohledu. A nejsou jenom narušením toho trhu. Eh, ty podvody, ty hardcore podvody, které řešíme, říkáme jim karuselové, akviziční, řetězové a tak dále, to není ničím jiným než praním špinavých peněz. Je to eh, naprosto zřejmý organizovaný zločin a, a ty zdroje, které jsou tímto způsobem alokovány, si asi všichni umíme představit, že nejsou použity k ničemu dobrému. Není to jenom o financování korupce, ale jsme přesvědčeni, že i o financování terorismu, což je určitě je velmi, velmi eh, velkým tématem poslední doby. Je třeba najít podle našeho názoru rychlé řešení a konat. Ty krátkodobá řešení, která tady existují, jsou buď to v té konvenční oblasti, eh, tyto, tyto řešení bohužel ale ukazují, že nejsou úplně funkční a zvyšují administrativní zátěž jak na straně eh, státu nebo finančních zpráv, tak na straně podnikatelů. Nemají dostatečný preventivní efekt. Zatímco reverse charge jako takový eh, podle našeho názoru velice efektivně tuto situaci řeší. On míří na podstatu těch podvodů, o, kterých, o které nám jde a které právě představují to Eh, praní špinavých peněz, eh, toho mizejícího obchodníka a tak dále. Prostě ten systém je postaven tak, že dodavatel má povinnost odvést daň, odběratel má právo na odpočet daně a mezi nimi visí finanční úřad, který má povinnost tomu odběrateli daň vyplatit či zohlednit v daňovém přiznání a od toho, od toho dodavatele tu daň vybrat, byť už možná někde neexistuje. To je určitá systémová vada této daně, kterou já osobně jinak mám velice rád. Domnívám se, domnívám se že jsem v, v oblasti znalosti této daně dosáhl poměrně vysoké úrovně. Specializoval jsem se leta na boj s daňovými úniky, účastnil jsem se řešení těch největších karuselů v České republice a je to, je to tak trochu boj s větrnými mlýny. Eh, nedomnívám se, že by tato iniciativa mířila proti podstatě, podstatě daně z přidané hodnoty, jak je někdy eh, zjednodušujícím způsobem interpretováno a spochybňováno, že reverse charge v podstatě narušuje daň z přidané hodnoty. Eh, toto opatření, opatření v podstatě mění jenom jeden prvek v tom systému a má, má schopnost ho učinit mnohem stabilnější a pevnější a odolnější. E, ta daň sama o sobě je velice propracovaná, má tam dokonalý systém neutrality daně, e, korekčních mechanismů odpočtu a tak dále a tak dále. Takže to není vůbec útok proti této dani, je to jenom její modifikace k tomu, aby byla bezpečnější. Takže nedochází tím k narušení černého, nedochází tím narušení e, systému DPH jako takového. V potírání podvodu na DPH z pohledu České republiky bylo učiněno, aspoň eh, u nás v Tuzemsku, eh, spoustu práce v minulosti. Eh, implementovali jsme celou, celou řadu masivních konvenčních opatření, ale prostě k významnější redukci větý gapu tato činnost bohužel nevedla. Reverse charge dneska máme aplikován v zásadě na všechny položky, kde to dnes směrnice o DPH umožňuje a mohu eh, naprosto přesvědčivě deklarovat, že objem řetězových nebo karuselových podvodů v této oblasti, tam, kde jsme ten reverse charge implementovali, se snížilo 98% a v četnostech v podstatě někam k 90%. Eh, ten systém funguje velice, velice úžasným způsobem, de facto ze dne, ze dne na den. Eh, cestou ale, která byla umožněna směrnicí o DPH do posud, Eh, to znamená uplatňovat eh, reverse charge na vyjmenované komodity, eh, nevnímáme za jediný možný nebo úplně ten nejlepší, protože vlastní komodity nejsou tím společným jmenovatelem toho podvodu. Ta komodita je jenom nosičem pro realizaci těchto podvodů. Společným jmenovatelem všech těchto podvodů jsou vysoké částky, přes které se tyto podvody realizují. Proto právě požadujeme nebo prosíme o povolení pilotního projektu na reverse charge na ta plnění, která jsou nad 10 tisíc euro. A věříme, jsme přesvědčeni o tom, že to omezí podvody mezi i přechodem eh, těch podvodů z jednotlivých sektorů, tím, eh, jak k tomu v minulosti docházelo podle toho, na který konkrétní segment, na které konkrétní plnění reverse charge byly uplatněny. Ta hodnota totiž cílí doopravdy na ty rozsáhlé karuselové podvody. Z hlediska pilotu, eh, což tady byla i otázka eh, pana Langena, jestli si dobře pamatuji, jak je Česká republika připravená na případné spuštění pilotu, tak já si doufám tvrdit, že jsme schopni ten pilot spustit v horizontu měsíců. Jsme na to připraveni. Od 1.1. tohoto roku eh, bylo v České republice spuštěno tzv. kontrolní hlášení, což v podstatě je analytika jednotlivých plnění mezi pláci DPH, takže tím v podstatě eh, máme pokrytý eh, analyticky a informačně ten tok mezi jednotlivými pláci, aby jsme ty hodnoty mohli hlídat a nemizely nám někde Současně, současně eh, se spouští v České republice systém elektronické evidence tržeb, který pokrývá právě ty konce těch řetězců a eh, eliminuje riziko, že by docházelo k nějakému přesouvání masivnímu na konec těch řetězců. Navíc, navíc eh, to přesouvání je násobně stokrát násobně složitější, než páchat ten, řetěz, ten podvod na začátku řetězce. Takže ty administrativní opatření, která Česká republika zavedla, v podstatě mm, jsou na to všechny připraveny a nemáme, nemáme e, v souvislosti s pilotem nutnost spouštět nějaká další administrativní opatření, jak na straně finanční zprávy, tak de facto ani na straně e, pláců. Ta dočasná výjimka, o kterou žádáme, může potvrdit účinnost tohoto opatření a přinese údaje i pro vás o tom, že tento systém dokáže ocenitelným způsobem přispět k tomu řešení a může přispět i k diskuzi o tom definitivním režimu daně z přidané hodnoty. Současně bych chtěl eh, deklarovat, že hm, ten, eh, ta žádost o ten pilot neznamená žádost o plošný, plošný reverse charge, tak jak se někdy interpretuje, protože tady bych na číslech rád eh, deklaroval, že v České republice máme přibližně půl milionu plátců DPH, při, přičemž dnes už zhruba 170 tisíc plátců aplikuje sektorový reverse charge v souladu se směrnicí o DPH, tak jak ho Česká republika v čase zaváděla a z hlediska objemu plnění za první polovinu, roku to, to, za první polovinu tohoto roku je základ daně, eh, který tímto systémem současným reverse charge protéká 525 miliard korun. Eh, ten očekávaný dopad toho reverse charge, eh, který žádáme s tím limitem 10 000 euro na ty velká plnění, máme analyzováno tak, že, že by se do něj zapojilo cirka 116 tisíc plátců, přičemž Eh, většina z nich eh, jsou ti pláci, kteří už dnes ten reverse charge aplikují a 53 tisíc pláců eh, by byli těch nových, kteří doposud reverse charge neaplikovali. Takže z hlediska nových pláců, kteří by do toho systému museli v těchto parametrech vstoupit, je cirka 10% a ten objem základu daně, který by se tam navýšil, představuje asi 20, 20% celkového toho systému. Takže to není zdaleka o plošnosti, a ta čísla, která vám tady deklaruji, jsou eh, exaktní čísla, která máme zpracována právě z těch kontrolních hlášení, z toho systému, který jsme spustili, takže tam doopravdy vidíme přesně ty konkrétní faktury, ty konkrétní pláce, kterých by se tento systém, systém eh, měl dotknout. Eh, výhody zavedení té dočasné výjimky z našeho pohledu přispěje přispěje k eliminaci podvodů, které způsobují narušení vnitřního trhu jejich potlačení, eh, jejich potlačení bude přínosem právě pro ty poctivé subjekty, a kterým umožní, eh, umožní trans, nebo bezproblémově, bezproblémově podnikat a eliminuje to celou řadu daňových rizik, kterým tyto pláci dneska čelí protože eh, chápu, že jsou tady diskuze o nějaké administrativní zátěži, ale uvědomme si, že tady existuje extrémní riziko podnikatelské pro ty subjekty tím, že eh, nějakým způsobem eh, budou zapojeny do toho řetězového podvodu, například i tím, že, že prostě v rámci, v rámci firm nedokážou detekovat, detekovat některé problémy, které, které z toho plynou. Je to jedna z možností nebo jedna z cest pro ten boj proti těmto podvodům je to cesta, jak získat hodnotné informace i k využití právě k diskuzi o tom, eh, o tom eh, konečném řešení eh, daně z přidané hodnoty toho konečného systému. A dle mého názoru členské státy, které v podstatě nesouhlasí nebo mm, nepodporují tento, tento směr, tímto, tímto pilotem nejsou nějakým způsobem dotčeny. Takže nedotýká se to ostatních a doufám, že jsem odpověděl na váš dotaz, že Česká republika je na tento systém plně připravena. Eh, boj podvody, s podvody by měl být teda významným cílem a je to šance, jak zjednodušit ten systém a zvýšit i eh, bezpečnost a transparentnost toho systému. Děkuji. Děkuji, pane Janečku, eh, na za velice zajímavý pohled z praxe a, a Teď tady máme také ještě jeden eh, zajímavý pohled z praxe a sice od pana Sebastiana Fiedlera. Děkuji, eh, pane předsedo, děkuji za možnost eh, zde hovořit jménem profesního svazu německý, německé kriminální policie. A já bych teď tedy přišel s několika obecnými, obecnými připomínkami. Ono jde v zásadě o ty eh, obecné principy boje s kriminalitou, eh, které si zde musíme uvědomit. Souvisí to s tím, eh, o čem jsme zde právě hovořili. Daňové právo samo o sobě musí být velmi odolné, proto vítáme debatu o reverse charge, ale na druhou stranu zde to souvisí také s hustotou kontrolou v terénu. A to nesouvisí jenom eh, tedy s eh, clem, ale také s eh, daňovými s daňovými kontrolami a s daňovým vyšetřováním, vyšetřováním daňových podvodů, s dostatečným personálním vybavením příslušných úřadů a s dostatečným vybavením také trestního stíhání v této oblasti. Takže máme zde na jednu stranu prevenci, o které jsme hovořili, a já také vám něco povím o represi. Z této perspektivy bych eh, exemplárně uvedl eh, tedy eh, v německý pohled. Jeden tedy z 28 národních pohledů. Tady začneme tím, tou datovou výměnou, výměnou informací a spolupráce už tím, jak je eh, nastavena ta organizace boje s eh, daňovými podvody. U nás máme 16 daňových eh, úřadů, které tedy šetří daňové podvody Eh, není to tolik, kolik členských, eh, několik členských států, eh, tedy několik federálních států. Některé federální státy, tomu, nebo některé naše země, na to mají speciální úřad, některý, některé na to mají jenom oddělení v rámci své vlastní finanční zprávy a to také se odráží potom na personální síle takovýchto orgánů. Některé kontrolují intenzivněji, některé země, některé méně intenzivněji. Potom eh, tady máme eh, ještě organizovanou kriminální policii, která se pokaždé eh, organizuje jinak, každé zemi jinak. A potom tady máme eh, spolkovou kriminální policii. A to je jenom jedna jediná eh, země a uvnitř té už je třeba velká spolupráce. Ale tady bohužel, zejména u otázky karuselových podvodů, hovoříme o evropské přeshraniční kriminalitě. To znamená, že je třeba se na to dívat prakticky. A rád bych eh, se vám to eh, pokusil nasnít. Z našeho pohledu se osvědčilo, aby eh, to trestní stíhání bylo vždy v jedné ruce a v jedné, a byl, aby za ně byl odpovědný jeden orgán. Ukážu vám tady jeden vzorový projekt z severního porodní Vestfálska. Tam máme poměrně dobré propojení od toho eh, zemského kriminálního úřadu v Düsseldorfu na, eh, ty, eh, na ten orgán, na orgán, který zkoumá daňové podvody a na celníky, kteří mají ty technické schopnosti, které zase nemají ti Eh, jiní vyšetřovatele, eh, jsou tam takové věci, jako jsou odposlechy telefonu a tak dále. Eh, a těmi oni se navzájem doplňují. A potom jsou tady daňově právní a daňově technické kompetence v oblasti kriminální policie, které jsou nezbytné. Já to zmiňuji proto, že si myslím, že něco podobného je třeba i na evropské úrovni a to bych si dovolil rozvést. Protože Eh, my pokud bychom si mohli dovolit nějaké, eh, nějaká obecná doporučení, tak eh, velký problém podle nás je v institucionalizované spolupráci uvnitř členských států, ale zejména uvnitř Evropské unie. My tady samozřejmě máme některá velká řízení proti podvodníkům z DPH. Předřečník o tom hovořil velice přesně. Ono vůbec v těchto případech Eh, jde kolikrát o indicko-pakistánské eh, eh, skupiny pachatelů, které už způsobily miliardy škod a které jsou velmi dobře organizované a, takhle je třeba vnímat ten problém. A proto jsou tady také ty velké daňové výpadky. A samozřejmě musíme podle toho uspůsobovat ten systém boje. Ukazuje se, že ty výnosy z této trestné činnosti, když to řeknu mírně, eh, jsou eh, používány, nebo by mohly také být eh, používány na financování terorismu. Záměrně to říkám podmínovacím způsobem, protože proto nemám důkazy, ale indicie, že by to tak mohlo být, existují. Z toho vyplývá eh, určitý model řešení, ve kterém přenesení daňového, eh, eh, daňové povinnosti opravdu pomůže. My si myslíme, že je tady ovšem důležitý další, důležité B. Nesmí se to dělat jenom dočasně, protože ty profesionální skupiny pachatelů se neustále snaží hledat mezery. A samozřejmě eh, v Čechách eh, potom už nebudou působit, ale potom v zemích, které to nezavedly, eh, tam začnou působit o to intenzivněji. Takže myslíme si, že tady by mohl nastat už vytlačovací efekt. Zdá se mi ale, že důležitá je tady institucionalizovaná spolupráce, která povede k tomu, že úspěšnost bude záviset nejenom na tom, eh, jaký nebo jak nadaný eh, eh, vyšetřovatel se zrovna toho případu daného ujme. Vždycky si musíte říkat, do jaké ruky se dostanou v EU, kdo konkrétně, jaká organizace uvnitř Evropské unie ponese odpovědnost za úspěch nebo neúspěch s bojem pod, proti podvodům z DPH. Tady v zásadě v otázce boje s jinými formami eh, trestné činnosti eh, jsme eh, zjistili, že tady nemáme národní formy kriminality, ale s evropskou kriminalitu. A to řešení tedy je logicky jenom na evropské úrovni, evropské trestní stíhání. Proto my bychom jednoznačně hlasovali pro posílení možnosti a výhledově i kompetencí pro Europol v této otázce. V Europol má určité eh, analytické eh, zkušenosti tady, ale eh, stěžuje si, že ten přísun dat k němu je nedostatečný. A to v zásadě vede k tomu, že Europol ten svůj pracovní základ v podstatě nemá dostatečný. V Německu dlouho řešíme problém výkladu daňového eh, tajemství tak, že vlastně eh, určitá data nemohli daňoví eh, vyšetřovatelé vůbec dostávat. A vidíme, že v jiných zemích existovaly jiné problémy, ale když nemáte prostě data, tak co máte šetřit? A možná znáte to dilema. Hm. Je to přesně to tež, co máme v otázce boje s terorismem už dlouhou dobu. Týká se to stejných problémů eh, mezinárodní eh, eh, kriminality, takže na příslušných ministerských radách musíme žádat, aby naše ministři se stavěli více za Europol. Perspektivně ovšem by tato otázka mohla být vyřešena rozšířením operativních pravomocí Europolu a zásadního posílení té otázky nebo pravomocí eh, evropského eh, veřejného zástupce, evropského prokurátora. To eh, je. Mm, tady musíme počítat s budoucností evropské trestní právo a mm, evropský trestní proces do budoucna bude muset být zaměřen i na tento typ trestné činnosti. Ve svém eh, dokumentu eh, ještě jmenuji několik dalších doplňujících eh, doporučení a z toho bych třeba jmenoval například to, že jsme v minulosti tady zapojili velké finanční instituce, instituce že, ty, pardon, že ty byly zapojeny do tohoto a v některých zemích podniky jako Deutsche Bank, která je hodně vyšetřována v Německu, se nemusí e, bát e, své trestní odpovědnosti, protože nemáme trestní odpovědnost firm, zatímco v některých zemích e, to je, takže to by bylo dobré zavést všude. A potom samozřejmě ta institucionální spolupráce se ještě musí zabývat dalším vzděláváním a to nám ještě maximálně chybí. Děkuji, 10 minut, jedna steřina. Děkuji vám, pane Fiedlere. A než dáme slovo stínovým zpravodajům, rád bych dal slovo komisi. Máme tady eh, šéfa útvaru, respektive, pardon, ten eh, těžce onemocnil, takže mu eh, přejeme brzké uzdravení a máme tady jeho kolegy a nevím, kdo z vás vezme slovo, takže mm, dívám se vaším směrem a budeme rádi, když nám řeknete, jak to téma vidíte vy. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Za prvé chci omluvit pana Raboniho, který je vedoucím, který vážně onemocněl. Já se jmenuji Patrice Killer a já ho dnes zde zastupuji. Za prvé pár poznámek k ačnímu plánu DPH a k iniciativám, které hodláme přijmout v boji proti podvodům. První, nebo jedna z prvních věcí, kterou chci zdůraznit, je, že úroveň, kam se dostaly podvody v EU, skutečně nepřijatelná a náš odhad je 50 miliard euro přeshraničních podvodů, především karuselového typu a to je důvod, proč velice jasně v našem akčním plánu zdůrazňujeme, že eh, jednotný mm, prostor DPH musí tedy již eh, přejít na jiný systém. My jsme tedy eh, pro ten definitivní režim eh, prostudovali dvě alternativy. Za prvé ta výjimka pro přeshraniční transakce bude zrušena a další alternativa je, že bychom rozšířili ten mechanismus reverse charge, obrácené daňové povinnosti. Takže a mm, takže tady je ta alternativa, tedy v podstatě eh, pozastavit DPH až do okamžiku konečné spotřeby. A mm, kolegium se sešlo a závěr je, že nejlepší alternativou je zdaňovat transakce a ne odkládat DPH až na konec toho řetězce. Eh, zde bylo několik argumentů, samozřejmě i pro tuto alternativu. Jeden z velkých argumentů je spojen s administrativní zátěží. Já nebudu opakovat to, co nám řekl zástupce evropských malých středních podniků, ale skutečně podle komise ten eh, tedy ob, zobecněný všeobecný systém reverse charge by zvýšil administrativní zátěž a druhý typ argumentace je spojený s tím, co jsme také zde slyšeli a to je spojeno s faktem, že ten všeobecný systém eh, reverse charge by mohl vést k novému typu podvodu, to znamená, mohl by se přesunout na úroveň těch maloobchodníků, retailu v jiných členských státech. Komise je si vědomá, že je třeba eh, že je třeba tedy eh, bojovat, protože ten definitivní režim nebude tady hned přes noc, takže eh, my jsme se zavázali, že eh, budeme jednat do konce roku 2017, ale samozřejmě implementace bude něco trvat, takže je třeba přijmout naléhavá opatření. Některá opatření ukázala, že jsou efektivní v některých členských státech, to jsou takzvaně konvenční opatření, ale kromě toho komise se zavázala v červnu na červnovém ECOFINu, že předloží legislativní konkrétní návrh, který umožní jednotlivým členským státům, aby udělali výjimku od eh, společného systému DPH, aby aplikovali právě ten mechanismus všeobecného eh, reverse charge eh, a na tedy určitý limit. A samozřejmě tento návrh bude předložen do konce tohoto roku. Ještě možná pár rychlých poznámek k dalším dvou tématům, která zde jsme slyšeli od řečníků. Eh, je třeba přijmout ještě další iniciativy v boji proti Eh, podvodů, nejenom změnit DPH, proto je třeba přijmout další doplňková opatření. My jsme teď vyhlásili náš akční plán boje proti DPH, kde navrhujeme opatření, jak zlepšit spolupráci mezi finančními zprávami, tedy daňovými zprávami a celními zprávami a orgány činnými v trestním řízení a jak posilovat kapacity daňových zpráv. Také byl oznámen návrh zreformovat eh, administrativní spolupráci v oblasti DPH, včetně funkčního eurofisku. To je návrh, který bude předložen opět do konce roku 2017. A poslední poznámka je spojena s konkrétní oblastí, kde podvody jsou skutečně velk, velice zneklidňující to je sektor, který kvete, což je elektronické obchodování a podvody páchané tam. Také někteří řečníci se také k tomu vyjádřili zde. Hodláme přijmout návrh do konce tohoto roku, předložit návrh do konce tohoto roku, tak abychom rozšířili ten mechanismus mini one-stop shop na prodej na dálku, takzvaný distant sale eh, v rámci EU, ale i mimo EU, eh, spolu s tím, že zrušíme eh, tedy eh, eh, to, ty limity, které se týkají tedy těch malých zásilek a budeme samozřejmě se snažit i tedy přijmout určité výjimky pro malé střední podniky a jejich zásilky, ale cílem bude zjednodušit zátěž pro podniky a zároveň bojovat proti podvodům zde mm, podvody v oblasti elektronických obchodů, ztráty na DPH se odhadují na 5 miliard euro ročně a eh, údajně to bude 7 miliard v roce 2021. To je odhad. Děkuji. Děkuji za to, že jste mohl takto rychle zastoupit eh, původního kolegu a teď dáme slovo stínovým zpravodajům. Jako první paní. Eh, Děkuji. Nejprve musím omluvit zde eh, našeho stínového zpravodaje. Tibor Cani. Tibora Caniho, který mě požádal, abych ho zde nahradila. Eh, a zde bych nejprve chtěla poděkovat všem expertům a zároveň já si nejsem jistá, že mm, tady jde skutečně o e, expertní jednání, či spíš o takový lobbying. Mm, a asi zde některé názory nebyly dostatečně vyjádřeny při tomto slyšení, proto je třeba ještě k tomu se vracet teď v diskuzi. Nicméně bych se chtěla vrátit k té myšlence, že e, tedy reverse charge, přenesená daňová povinnost, že by byla efektivnější než stávající režim. Eh, to znamená eh, eh, inkasovat daň až na konci, tedy celého řetězce, tak to se mi zdá být v rozporu s myšlenkou lepšího boje proti podvodům na DPH. Já jsem si vyslechla komisi, že je zde naléhavé, je třeba že jedna je to naléhavé, je naléhavě třeba bojovat proti podvodům, ale nicméně by bylo škoda, kdybychom zde skutečně eh, to udělali způsobem, že bychom zničili všechny ty články toho řetězce, eh, který jsme zaváděli a který umožňuje vybírat daně, tedy na celém tom řetězci, produkčním řetězci. A podle nás tento systém nedává žádnou záruku, tedy kdyby to bylo až na konci, tak to není žádná záruka, že by se efektivněji bojovalo proti podvodům na DPH. Navíc je zde riziko, že by došlo ke zvýšení možností těchto podvodů. A dále, pokud jde o realizaci těch trusted deals, tak jak navrhuje komise, neumožnilo by to efektivněji bojovat proti eh, Eh, podvodům eh, při přezančních transakcích, to znamená postupně zavádět definitivní režim a mm, měnit tedy postupně to místo výběru daně. To je třeba také vyhodnotit. A také ještě mám tři další otázky, pokud dovolíte, pane předsedo. První eh, mm, seznam, ten seznam to znamená, směřujeme k tomu, že budeme mít pravidelně, budeme eh, aktualizovat ten seznam těch snížených sazeb, aby to dalo určitou flexibilitu členským státům, nebo eh, já si myslím, že bychom také měli mít možnost se vyjadřovat k těmto seznamům těch výjimek, eh, těch snížených sazeb. Také bych chtěla si ještě se ujistit o tom, co řekla komise, která hovořila o efektivním boji proti Eh, podvodům na DPH, že se posílí i pravomoci státních zástupců a eh, náš eh, zpravodaj určitě to podpoří. Já si tyto, tyto návrhy určitě podpoří. To jsou návrhy, na kterých pracuje i výbor Jury. A já bych ráda tedy slyšela přístup našich, názor našich expertů k tomuto. A poslední aspekt, zde kladu otázku komisi. A to se týká konkrétního případu podvodu, kde, eh, na který jsem byla upozorněna a já jsem také napsala paní komisařce Vestager a i panu komisaři Moskovisimu. Eh, tady jde o případ podvodu z DPH ve prospěch chovatelů vepřového a mm, to mm, eh, v podstatě mm, ti producenti Eh, vepřového tedy, eh, eh, tedy mm, musí tedy udělat takové organizační uspořádání, aby se nedostali nad limit. Takže chtěl bych vidět. Pan Luke? Děkuji. Já bych se chtěl ve svých otázkách zaměřit na tuto možnost eh, systému reverse charge. To, co jsme tady slyšeli od eh, komise a od panelistů, tak tento systém by mohl vést k administrativ, větší administrativní zátěži. myslím, mě jasné, proč by to tak mělo být, ale myslím, že tady nebylo dostatečně zohledněno, je, že reverse charge by znamenal eh, méně administrativní zátěže pro všechny ty podniky nebo obchodníky, které eh, jsou součástí toho řetězce fakturování. Od pana Eh, Janečka jsme také slyšeli, že jsou tady dostatečné praktické zkušenosti se systémem reverse charge. Eh, to znamenalo méně podvodů, než je u toho standardního systému DPH. A moje otázka na vás je, jestli je možné to doložit eh, přesnými údaji, pokud se teď vyskytuje méně podvodu z DPH, tak by to mělo znamenat také vyšší výnosy z této daně. A mě by zajímalo, v jakém objemu eh, byla snížena tato trestná činnost. Jaké tedy vy máte zkušenosti s zavedením s reverse charge? A moje další otázka, možná, že na úvod eh, bych měl říci, že naprosto chápu tu poznámku, která tady zazněla, že by Eh, kdyby došlo k jenom dočasnému přechodnému zavření takového systému, tak by to vedlo k různým nejistotám a nestabilitě. Eh, kdyby eh, se ten systém aplikoval jenom na určité odvětví nebo na určitou dobu, to by asi nebylo příliš dobré. Nicméně ten návrh plošného přenesení dané povinnosti by znamenal posoudit, jestli jsou všechny členské státy ochotné to dělat. A pokud eh, k tomu nejsou ochotny, tak by tou další otázkou bylo, jestli by nebylo možné zavést tu přenesenou povinnost pouze v některých členských státech, bylo by to jejich eh, svrchované rozhodnutí jejich daňových úřadů, a v jiných státech by to potom neproběhlo. A mám otázku tedy na všechny panelisty, jestli skutečně by existoval problém s tím, že by některé členské státy praktikovaly přenesenou danou povinnost a některé by pokračovaly v tom standardním systému. Šlo by o ten systém přeshraničních transakcí, který by vůbec nemusel být v konfliktu s tím, že různé členské státy aplikují jiný eh, systém. Jestli to chápu špatně, tak by byl rád, kdyby mi to někdo mohl přesně vysvětlit, v čem ten problém vlastně vězí. A to je ode mě všechno. Děkuji. Next auf der Liste für die ALDE, Petr Ježek. Za ALDE Petr Ježek. Well, I, I'd like also to... Já bych chtěl si vyslechnout odpověď na otázky eh, pana Likého, především týkající se administrativní zátěže. Mohli by to řečníci specifikovat, jak by to bylo s tou administrativní zátěží a mm, zdali to nebude disproporční zátěž případně. Také bych chtěl slyšet, eh, zdali byste mohli konkretizovat eh, případnou právní nejistotu. Nevím, zdali to skutečně nastane takový stav. A také jsme slyšeli od účetního dvora, pokud jsem to dobře pochopil, že ten systém je dobrý, ale jediný problém je slabá implementace především v šesti členských státech. A když obecně hovoříme o úrovni podvodu, možná to tak není. Já si myslím, že tady jsou i systémové nedostatky. Kdybyste tedy mohli nám říci, jak by eh, mm, jak lze řešit eh, ten problém s karuselovými eh, podvody jinak než prostřednictvím reverse charge, než RCM. Asi ne e, úplně prostřednictvím výměny informací, kterou také potřebujeme, protože samozřejmě ty podvody a podvodníci jsou flexibilnější a přesouvají se rychle z jednoho sektoru do druhého a podobně, tak se obávám, že asi tady nebude žádný jeden nástroj, jak proti tomu bojovat. Také si myslím, že pokud Eh, nebudeme realizovat pilotní projekty, tak pořád eh, nebudeme mít jistotu. Petr Jesek, Děkuji Petru Věškovi. A teď za GUE, pan GUO, za, potom za Zelené a za e FDD. Vidím, že ne všichni jsou tady, tak se chci ptat, jestli jejich politické skupiny zastupuje někdo jiný pokud tomu není, tak je FNE paní Kata. Děkuji to. To se vážně bych chtěla poděkovat eh, panelistům za prezentace. Myslím, že to, co tady bylo eh, řečeno, eh, rozvádí ta zjištění v té zprávě účetního dvora a dokládá to konkrétními příklady. Jednak eh, víme, že ten hlavní nedostatek jsou chybějící nebo eh, nedobrá výměna informací. A víme také, že OLAF ani Europol nemají k dispozici údaje od členských států. Nemají k tomu přístup, mají problémy s financemi, se softwarem. Také jsme slyšeli od zástupce kriminální policie v Německu, že eh, velký problém je v tom, že nedochází k dobré výměně informací a proto bylo dobře se na tuto oblast podívat. Již té diskusi o e, zprávě účetního dvora e, se hovořilo o tom, že bylo dobře mít e, online systém. A co mě dnes na mě udělalo velký dojem, je ten ten údaj 98%, o které se podařilo snížit objem podvodů z DPH v České republice. Já myslím, že ministři financí eh, na ECOFINu eh, se měli dohodnout na tom eh, zavést ten plošný systém reverse charge. Myslím, že takový údaj je velmi přesvědčivý. Já jsem na začátku také byla skeptická, hlavně k tomu, že by to znamenalo více byrokracie pro malé a středně velké podniky, ale pokud je možné zavedení reverse charge dospět k takto vysokému snížení eh, podvodu, tak si myslím, že bychom tomu měli dát šanci. A za třetí, a to říkal pan Fidler, eh, jednotné stíhání a institucionální spolupráce eh, na, nejenom na úrovni členských států, ale na celoevropské úrovni. Vy jste tady jmenoval, jak to funguje v severním podení Westfalsku. Možná, že to by také mohlo být zohledněno a vést to k intenzivní, intenzivnější spolupráci institucí a doložit to tímto konkrétním příkladem. DPH, podvod z DPH, to je obrovský problém, slyšeli jsme tady různá čísla, 50 miliard euro za rok, jiná čísla, ale myslím si, že musíme, nebo máme všichni velký zájem na tom, aby se nám v Evropě podařilo najít systém, který to uh, může snížit a ta přenesená daňová povinnost eh, by mohla tento systém, tímto systémem být. A také zavedením lepšího informačního systému. Myslím, že bychom konečně k tomu měli přistoupit a uh, ukončit to provizorium uh, schválené tou předchozí směrnicí a přejít nějakému trvalému systému. Děkuji paní Kapel. Teď ještě tři zájemci o slovo. Vy už tam jste. Někdo další? se nehlásí. A teď jedna minuta každý. Pan Dáno? Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl eh, se zmínit o DPH mm, v oblasti třeba eh, mm, Eh, chovu koní a biznesu s tím spojenými, protože to je eh, teď se velice rozvíjí za posledních 20 let, je to sportovní aktivita, další aktivity, ale podle restriktivního výkladu judikátu eh, soudního dvora, tak zde to, tento biznes bude postižen kvůli zvýšení sazby DPH a to bude mít velký dopad na tuto ekonomickou činnost na venkově na tento chov, na tyto chovy. A e, již tak tam jsou velké problémy na venkově. A tento e, definitivní e, systém DPH, boje proti podvodu, to mi dost připomíná nadcházející novelizaci směrnice DPH, která také by se měla zabývat tím, že vyjasní režimy DPH pro tento typ podnikání, tak aby členské státy si přece mohly sami vybrat sazbu DPH, kterou budou na takovouto činnost uplatňovat. Děkuji, pan Niedermayer. Děkuji, pokusím se rychle. Za prvé, já myslím, že nám jde o evropské řešení, protože fungování jednotného trhu to je jeden z největších, jedna z největších výhod výdobytku EU. Já souhlasím s řečníky, že bychom se měli zaměřit na lepšímu, lepším odhadu tax gap a to je problém. Ano, já vím, to bychom měli umět lépe odhadovat. O tom jsme také mluvili zde v parlamentu. Pokud jde o podvody, zcela souhlasím s tím, že máme pouze dvě alternativy. Za prvé eh, jednotný prostor DPH, eh, to bude podobné stávajícímu systému a mm, bude to mít, bude využít, vyřeší se tím i ty přeshraniční problémy, protože většina karuselových podvodů právě spočívá v tom, že se přesouvá zboží přes hranice. Já eh, nevěřím, že to všechno vyřeší reverse charge, jak by to mohli udělat. Eh, leda, že by se to aplikovalo na veškeré zboží po celé EU. A možná eh, tady spíše než o reverse charge bychom hovořili o pozastavení suspension DPH a mm, to by, by nám mohly vzniknout další problémy. Pokud by se to aplikovalo pouze nad určitou úroveň fakturace, tak by zde vznikl problém eh, to, že by mm, tam by došlo k velkým skluzům, průtahům, zvyšovalo by to náklady na inkaso. A já myslím, že bychom měli si zvolit prostě jednu alternativu a udělat to rychle a neexperimentovat. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji panelu. A já mm, mm, bych chtěla zmínit tuto věc. Tento rok eh, eh, Německo, Itálie, Maďarsko, Lotyšsko a Spojené království byly postěny eh, návštěvou a tam, tam by se zjistila, že tam neexistuje žádné efekt, že žádná efektivní kontrola údajů mezi tedy dodavateli odběrateli. odběrateli a e, že mm, ty informace se nevyměňují mezi členskými státy a že to je velký problém vůbec s, komplet, s úplností těchto údajů a navíc ty orgány nespolupracují a nespolupracují, nespolupracují mezi sebou ani státní zpráva, soudní, justiční orgány, orgány policejní. My, ta auditorská zpráva nám říká, že členské státy Mm, vždycky mm, pošlou zprávu o tom, že údaje byly nesprávné dva a půl ro- až se skluzem půl roku. Ani OLAF, ani Europol nemají navíc přístup k těmto údajům členských států, e, e, které se týkají tedy e, těchto podvodů. Takže prosím, můžete nám říct, jaké, jakému došlo k zlepšení? No, pokud jde o výměnu informací mezi daňovými zprávami od března tohoto roku. A e, v roce 2017 e, zde e, se apelovalo na to, že třeba zrevidovat i celní kodex pokud, a komise ale ne, nic nečinila. A Mm, tady došlo proto ke ztrátě 40-50 eh, eh, eh, miliard. A co s tím uděláte, kdy hodláte tento článek novelizovat? Děkuji. Děkuji. Teď se vrátíme k našim řečníkům. Ve stejném pořadí každý pět minut a jako první pan Karakacanis. Okay. Uh, thank you, thank you very much. Děkuji. Děkuji za zajímavé otázky. Za prvé bych chtěl zmínit eh, pana, to, co řekl pan předseda. Na začátku on položil dvě otázky. Eh, co podle nás eh, by mělo být přijato i hned naláhavá opatření a potom jak lze zlepšit boj proti podvodům. Takže prosím, jak jsem řekl na začátku, povšimněte si čísel. Čísla, která jste slyšeli, eh, compliance gap, tedy VAT gap, v naší zprávě říkáme, jak je to s VAT gap. To ale není eh, spolehlivý odhad, protože kromě toho, že jde o eh, domácí vnitrostátní přeshraniční podvody, tak to se týká, zahrnuje i další ztráty, včetně vyhýbání se daní, což je v podstatě legální mezi jejich zákona a tak dále podobně. A kromě tedy toho VAT gap se velice citlivě odhaduje. Eh, my to tam říkáme. Já tady mm, pořád tady slyším citace různé, ale my nemáme eh, způsob, jak měřit eh, toto. My říkám, tady se hovoří o 50-60 miliardách, no možná, ale v studii, kterou pracuje komise, tak vidíme, že to nejsou spolehlivé odhady. Já velice rád bych vám vysvětlil, proč. My jsme mm, navštívili členské státy, viděli jsme jejich opatření, která přijali a je to daleko méně, než se cituje v té studii. Eh, takže je to otázka měření tohoto. A potom ta nejvíce naléhavá opatření zastávajícího systému, eh, tak my jsme zjistili, že celkový ten systém je v podstatě zdravý. Eh, máme zde eh, nástroje, jak bojovat proti podvodům a je třeba to pouze lépe implementovat. A jak my jsme nastínili určité způsoby, včetně výměny údajů mezi daňovými zprávami a celními zprávami to je součástí našich doporučení. Nicméně eh, většina našich doporučení nebyla reflektována komisí a ještě obecněji. První bod, který se týká reverse charge, eh, eh, samovyměření daně. Zde vám přečtu to, co píšeme ve zprávě v odstavci 87-88, kde Tady my nesouhlasíme s tím, co jsme slyšeli z České republiky. My říkáme, že to užitečný nástroj boje proti podvodům, ale není konsistentně aplikován. A jak my máme za to, že reverse charge je užitečný eh, nástroj boje proti podvodům, když se bude ale aplikovat konsistentně, systematicky ve všech členských státech eh, ve stejných sektorech. A Česká republika eh, v tom našem průzkumu, v podstatě Česká republika je jediný členský stát, který je pro Eh, tento zevšeobecněný systém reverse charge, ale v čem je problém, jak jsme slyšeli od komise? Tím se vlastně přesouvají ty podvody z jednoho státu eh, do eh, toho státu, kde tedy je ten konec toho řetězce, kde je ten retailer, ten malobchodník. My si myslíme, že to nebude efektivní nástroj boje proti podvodům, protože v podstatě jste v té fázi toho retaileru, toho maloobchodníka, tam je to riziko ještě větší, riziko toho podvodu. Takže samozřejmě eh, tady neopakuje náš názor. A pokud je o úroveň podvodu, zde chci zopakovat, co jsme řekli. Řekli jsme, že ten systém je zdravý. Máme celou škálu baterií, arzenál nástrojů, máme hezké příklady. Uh, dobré příklady, jak jste viděli, ale problémy e, e, ty nejsou nepřekonatelné. Zde máme konkrétní opatření, která byla přijata v, určitých státech a mm, tím se dramaticky zlepšil výběr daně. Určitě komise by mohla spíše apelovat na členské státy, aby si vyměňovaly informace a zkušenosti a aby aplikovali to, čemu se říká best practices. A závěrem my jsme neřekli, že eh, eh, jsme nebyli schopni zajistit si veškeré eh, spisy. Ne, my jsme neměli problém s naším auditem, ale zmiňujeme tam Europol a OLAF. Ano, jsme rádi, že komise již přijala opatření, aby vyřešila tento problém s přístupem k datům. Ano. Takže to je asi jediná věc, kterou jsem chtěl doplnit. Děkuji. Vielen Dank. Ehm, Děkuji. Pan Hümer. Děkuji, já se zaměřím na dvě věci. Nejdříve uh, přenesení daňové povinnosti reverse charge. Hlavní problém, který mají malé a střední podniky s touto metodou, je, že v tuto chvíli v žádném členském státu daňová zpráva dává, nedává eh, malým a středním podnikům možnost spolehnout se eh, na eh, informace o daňovém registračním čísle, které obdrží od klienta. Pokud to číslo je špatně, pokud ten podnik neexistuje, tak ten malý a střední podnik pošle fakturu bez DPH a potom to bude, potom se to zjistí tak malý a střední podnik doplácí to DPH a nemůže ji získat zpátky. A to je hlavní obava toho malého a středního podniku. A pokud eh, nedostanou malé a střední podniky eh, důvěryhodné informace, o které se mohou opřít, tak je to pro ně moc riskantní. Za druhé je tady zátěž. Pan Luke říkal, že kdyby se tohle zavedlo dočasně, a jenom v, někter- v některých sektorech nebo v některých zemích, tak malý a střední podnik se musí rozhodnout, jestli je to mezipodniková transakce, nebo jestli je to eh, transakce s eh, koncovým, eh, podni- s koncovým uživatelem, a, nebo jestli, a jestli je zde přenesení daňové povinnosti, nebo není. A pokud Eh, to bude eh, na nějaké 2-3 roky, tak se to potom bude muset zase vrátit do starého systému. Máme menší problém s obecným zavedením ve všech členských státech, ale potom tady budou ty eh, problémy, o kterých hovořila komise a účetní dvůr, že všechna ta rizika budou v poslední části řetězce. A je to potom lepší mít uh, Eh, tuto daň než eh, všeobecnou přenesenou daňovou povinnost. Potom k daňovým sazbám. Pokud eh, zavedení destinačního principu podpoříme, tak členské státy, které, tedy, tedy, které se snaží přilákat na nižší DPH spotřebitele, například v Lucembursku, už si Němci chodí eh, kupovat samozřejmě, když, Německo sníží, když Lucembursko sníží DPH oproti Německu, tak nemůžete potom říci, že tady to zásadně neovlivňuje vnitřní trh. Pokud členským eh, státům dáváte větší prostor rozhodnout, jakou daňovou sazbu uplatní a kde budou eh, uplatňovat výjimky a slevy. Tady musíme velice pečlivě vážit, nebo zničíme vnitřní trh. Děkuji. Teď pan Janeček. Já bych tady v úvodu asi rád reagoval na, na kolegu panelistu, pana eh, se eh, kvůli tomu, jak tady zaznělo, že pro reverse charge eh, se vyjádřila vlastně jenom Česká republika. V souvislosti s tím pilotem, jestli se nepletu, tak máme asi 10, 10, šlátů, které, 10 států, které nás tam vysloveně podporují a nejméně pět, jestli se nepletu na eh, tu žádost nebo to nějakým způsobem připodepsalo. Takže, takže s tím tím nemůžu souhlasit a Další slova, která tady zazněla, byla, že ten systém nebude fungovat, protože to vytlačí ty podvody z toho státu, který to zavede. Dobře, tak tím jste ale mi potvrdil tu skutečnost, že to funguje, protože pokud to vytlačí ten podvod, nebo pokud to nějakým způsobem vyvolá reakci, tak to asi funguje, ne? A to, že se tady nabízí riziko, že se ty, eh, ty podvody budou také přesouvat v tomto re- mechanismu na konec, na konec řetězců, kde v podstatě uh, to míří na tu konečnou spotřebu, uh, tak eh, tady vám z praxe musím deklarovat, že řešení takového podvodu na konci řetězce je možná tak stokrát jednodušší než na začátku toho řetězce. A to tady nepřeháním doopravdy, když si představíte, že můžete nakupovat v rámci eh, toho přeshraničního obchodu plnění eh, v milionových, v desetimilionových objemech a někdo někdo Eh, kdo prostě možná ani v, eh, v té zemi nikdy nebyl a má na sebe napsané nějakou, nějakou společnost s ručením omezeným, eh, usídlenou na nějaké virtuální adrese. V životě ho nikdy nedoženete, proletí to bankovními účty a už ty peníze nikdy nevidíte. Tak tam to efektivně ukradnete velice, velice efektivně a velice, velice rychle. Zatímco na konci distribučního řetězce, pokud budete chtít tento podvod udělat, tak s ním budete mít set sakramentský problém, protože to musíte umístit na trh konečnému spotřebiteli. A ukažte mi konečního spotřebitele, který od vás, eh, od nějaké takovéto pochybné entity bude nakupovat v takto velkých objemech, aby to dávalo ten ekonomický eh, smysl tomu, kdo ten podvod organizuje. Takže s tímhletím, eh, tohle je zásadní rozdíl v tom systému. Já jsem eh, tady na té půdě vůbec nechtěl eh, nějakým způsobem se konfrontovat s myšlenkou toho systému one-stop-shop mechanism. Já neříkám, že, že, že to není cesta, že se o ní nemá diskutovat, to rozhodně ne. Ale já do dneška mm, jakoby nechápu jako praktik, jak by to mělo v rámci, v rámci Evropské unie fungovat. Eh, u toho reverse charge si to dokážu dokonale představit a můžu tady o tom dělat dva dny seminář, jak to bude třeba na území České republiky fungovat z voleje. V případě toho one-stop shop mechanismu na to neumím. Na to neumím dost dobře reagovat, protože ono to má, ono filozoficky, akademicky je to určitě zajímavé téma, určitě má smysl se o tom bavit ale eh, v tu chvíli zavádíte systém, kdy teda přes, přes hranice členských států se bude danit OK, to je naprosto eh, možná legitimní pro diskuzi, jak ten systém má fungovat, ale teďka jak bude fungovat vratka té daně těm firmám, které takto přes tu hranici zaplatí tam bavíte se tady o náročné administrativní spolupráci. V tuhle tu chvíli tady začne startovat uh, ta spolupráce mnohem intenzivněji. Kdo bude vracet tu daň? Bude ji vracet ten členský stát, v rámci kterého to bylo zaplaceno? Bude fungovat nějaký clearing? Absolutně netušíme, co tenhle ten systém uh, má přinést a já bych očekával, že teda bude ležet na stole nějaká analýza ke které se budeme muset vyjádřit a můžeme říct, dobrá, tohle je lepší cesta. Já tomu nerozumím. A e, nevěřím obecně tomu, že by to úplně vymazalo daňové úniky, což tomu asi nevěříme nikdo. Vždycky budou, pokud budou daně existovat, jakým způsobem se v tomhle systému budou dělit členské státy o ten daňový únik. To je další challenge, který ta analýza musí vyřešit, protože to otvírá ohromné téma. A určitě zajímavé téma, odborné téma, mě to téma zajímá. Ale prostě myslím si, že na tom se bude muset odpracovat ještě spoustu času, a my ten problém tady dneska máme na stole. Ten problém není malý a myslím si, že ten pilot může dát alespoň odpovědi na to, zda ten systém reverse charge tomu umí pomoci. Potom bych tady rád eh, reagoval v rychlosti ještě eh, ohledně toho zjednodušení. Já se nedomnívám doopravdy z hlediska, my jsme si to analyzovali, co to bude znamenat z hlediska administrativní zátěže zpátky eh, k těm otázkám, které tady padaly, tak bych na to rád reagoval. Mm, nedomnívám se, že ta zátěž má být nějaká marginální. Naopak podstatná zátěž pro ty podniky dneska je ta, že ten systém, který umožňuje směrnice, je zavádět to na jednotlivé komodity. Posoudit někdy tu komodity komoditu, zda to naplní dikci toho zákona, může být v aplikaci problém. Zatímco to, jestli ta faktura přesahuje 10 tisíc euro nebo nikoliv, je velice, velice jednoduché. Takže z hlediska, z hlediska tohoto, tohoto si myslím, že, že ten problém není takový a naopak to kompenzuje celou řadu rizik, protože ty firmy potom žádají nadměrné odpočty. Eh, jsou tady žádosti o vratky, eh, finanční úřady třeba zadržují odpočty to generuje další a další administrativní zátěž, která v této jakoby prvotní aplikaci není diskutována, ale navazuje na to, na ten komplexně složitější systém, který představuje to, to zdaňování na jednotlivých eh, stupních distribučního řetězce. Uh, Eh, ta dočasnost, ta otázka na dočasnost z hlediska jistoty eh, vlastně souvisí s tou administrativní náročností. Já se teda osobně nedomnívám, že z hlediska jistoty by to mělo představovat nějakou nejistotu pro ty, pro ty pláce, protože umím si představit, že může být komplikované nadefinovat třeba, co je stavební činnost, kterou podrobíme systému reverse charge, to je poměrně eh, složitá věc, ale opět z hlediska jistoty nadefinovat to, co je velké plnění, je poměrně, poměrně snadné. Eh, a jenom v rychlosti Co se tady týkalo ještě eh, dotazu asi paní Kapel, jestli si dobře pamatuju, ohledně té efektivity těch 98%, eh, kdy, kdy doopravdy, kdy... Dobře, děkuji pane předsedo, končím. a pokud nám to řeknete ještě velmi rychle, tak eh, budeme určitě eh, rádi. Nevím, jestli... Děkuji. Eh, paní Kapel tady říkala, že jí milé nebo pozitivně překvapila ta informace o těch 98%. Ano, eh, já si za tím číslem stojím, eh, já si za tím číslem stojím doopravdy v těch segmentech, ale zase si uvědomme, že se to zavádělo na konkrétní komodity. A velice dobře víme, že ve chvíli, kdy to zavedete na nějakou konkrétní komoditu, ten problém se přesouvá jinak. Máme ale zanalizováno, že v té komoditě okamžitě karusel končí. Z hlediska těch fiskálních dopadů, které tady byly otevřeny, jestli opravdu takto akcelerovalo inkaso té daně, no neakcelerovalo, to by jsem vám lhal. To není samozřejmě pravda, protože ono se to přesune v tu chvíli na jinou komoditu. A to je to, co my tady navrhujeme, protože to, co má společný uh, jmenovatel, je vysoké plnění, velká částka. Prostě karusely se nedělají s fakturou za tisíc euro karusely se dělají s fakturama na, eh, s, s fakturama na velké částky. Proto chceme tento režim eh, pilotovat na, tuto, na tyto velké faktury. To nám dává dokonale smysl. Děkuji. Vielen Dank für diese Ergänzung. Herr Fiedler, bitte. Herzlichen Dank. Děkuji. Na mě byly dvě nebo tři otázky. První otázka eh, se týkala toho evropského prokurátora a potom ta výměna informací o tom, o jaké informace vlastně jde. Z našeho pohledu eh, v těchto oblastech jde o to, abychom se zamysleli nad tím, jak bojovat proti evropské trestné činnosti a jestli je možné takovou formu trestné činnosti stíhat v jednotlivých členských státech a jestli například eh, eh, pro eh, každé například telefonní číslo, které chceme vyšetřovat v průběhu nějakého vyšetřování, musíme žádat o právní pomoc, anebo jestli musíme u každého takového případu vytvářet společné vyšetřovací týmy. O to tady jde v každodenní praxi a já jsem toho názoru, že právě v té aktuální situaci, ve které se Evropská unie teď nachází, kde o otázky vnitřní bezpečnosti a jistoty, a k tomu také patří tato forma boje proti finanční kriminalitě, daňové kriminalitě, to všechno souvisí s organizovaným zločinem, tak eh, v tomhle musím říci, že eh, každá miliarda, kterou ten organizovaný zločin získá navíc, eh, je, je posiluje. A to také vede k velkému znepokojení nebo nespokojenosti občanů určitě nemá smysl mít 28 jednotlivých řešení a, a žádat e, složitě o právní pomoc, e, e, když by bylo mnohem jednodušší v těchto oblastech kriminality, bychom byli na úrovni, na stejné úrovni, jako jsou ti pachatele a mohli se jim vyrovnat. Víme, že ještě pořád máme společný prostor šengenský a v rámci něho bychom měli bojovat proti těmto formám trestné činnosti. Eh, eh, chceme bojovat proti terorismu, přeshraniční trestné činnosti a tak dále. A chtěl bych opravdu vyzývat k tomu, abychom dali jasně najevo, že jsme pro efektivnější postihování a že bychom měli přijmout velmi radikální kroky Eh, ke společnému řešení, že potřebujeme nějaký společný eh, vyšetřovací prostor, jestli chcete v Evropě. O nic víc, o nic méně nejdete a potřebujeme také toho společného eh, prokurátora v Evropě. My doufáme, že dojde ke zjištění, že potřebujeme mít silnější Europol. Rozhodně to nějak nesouvisí Eh, nebo se neodvíjí od nějakého amerického FBI, ale spíše jde o nějaké centrální pracoviště v Evropě, eh, které dostane ty informace, které potřebuje. A nejde ani o vlastní daňové údaje, ale spíše o údaje o těch konkrétních eh, trestních stíháních, kde o informace, které potřebují vyšetřovatele, aby mohli něco vyšetřit, bez ohledu na to, z jakého regionu nebo z jakého státu to pochází. a zadpovědnost by za to měli přijmout ministři financí, aby docházelo k předávání těchto údajů Europolu, aby v Europolu vůbec měli nějaký eh, solidní základ pro svou práci, protože tam jsou experti, kteří by to mohli zanalizovat, vyhodnotit, eh, rozpoznat ty souvislosti eh, pachatele nebo struktury a to by znamenalo, že by na základě toho bylo možné přijmout nějaké politické řešení. A teď k té otázce pana Lukého. Ten e, systém, o tom se hovoří už, eh, reverse charge, o tom se hovoří už 15 let. A víme, že to jsou nejvíce profesionální formy zločinnosti. a ti využívají ta slabá místa. Pokud některé členské státy se nebudou toho účastnit, tak se ta trestná činnost přesune tam a členské státy se budou topit v těchto podvodech. A proto si myslím, že ta národní řešení nejsou eh, až tak dobrá, než ve srovnání s nějakým celoevropským systémem. Musíme také jednat preventivně. Musíme se ptát, jestli skutečně chceme, aby chom připouštěli, že ta trestná činnost se prostě přesune a bude pokračovat přesune se někam jinam. Děkuji, pane Fiedlere, také za to, že jste držel eh, svůj čas a teď ještě poprosíme komisi, aby zareagovala. Thank you, Mr. Chairman. I think... Děkuji, eh, zaznělo tady eh, mnohé, co bych z toho nechtěl opakovat. Ale jeden aspekt, na který bych chtěl eh, zareagovat, je to ten postup eh, podle článku 42. Eh, otázka byla, co s tím komise dělá. Už jsme si vědomi, že ta legislativa byla posílena teprve velmi nedávno. A teď jsme podnikali hodně práce pro to, aby ta legislativa byla správně implementována. A my eh, se teď zaměříme na to, abychom zlepšili spolupráci mezi eh, daňovými a eh, celními orgány a aby docházelo k ověřování těchto údajů, o, které vyplývají z těch dovozních deklarací. Jednotný prostor DPH má přesně ten eh, dopad, že redukuje na rizika spojená s postupem podle článku 42. Teď máme přesné informace v případě těchto dodávek. Pokud tato výjimka eh, bude zrušena, tak se tím zruší i ta eh, možnost podvodu DPH podle tohoto článku. Děkuji. A ještě závěrečné slovo pana zpravodaje. Ano, já to udělám velmi stručně. Chtěl bych poděkovat eh, v první řadě všem expertům. Eh, je možné konstatovat, že došlo ke konkrétnímu zlepšení eh, výraznému v České republice. Zjistíme také, že ten hlavní problém je nedostatečná spolupráce, nedostatečné využívání informačních technologií v tom přeshraničním styku. A pokud toto nevyřešíme, a víme, jak dlouho to může trvat, tak ten systém nemůže být trvale funkční. A chtěl bych k tomu říci následující. Nejprve eh, k prezentaci eh, eh, účetního dvora nejde eh, eh, jenom o to, co se objevuje v této zprávě. Víme, že došlo v jednom státě k, eh, k přenesení té přenesení té daňové povinnosti a deset českých států to podpořilo, pět bylo proti a ostatní se zdrželi hlasování. To byl výsledek té neformální dohody na ECOFINu v červnu. A účetní dvůr tady hovořil o průzkumu, a na to bych chtěl přesně poukázat. A potom jde o otázku, kde jsou ty možnosti podvodu větší. Není to problém s těmi národními kompetencemi, ale víme, že každý členský stát eh, to řeší sám. Nebylo by lepší, aby ty národní kompetence členských států se dále posílily a mm, proto si myslím, stejně jako pan Luke, že bychom se měli zamyslet nad tím jednotným zavedením, buď zlepšení eh, té výměny informací, zlepšení té spolupráce, nebo zavedení nějakého jiného systému. A chtěl bych ještě uvést citát eh, řeckého ministra financí. Já jsem byl s jednou delegací v Dubnu eh, na řeckém ministerstvu financí v Atenách a ten minister říkal, že zavedení eh, elektronické evidence tržeb vedlo ke zvýšení příjmu 18 za půl roku. A proto si myslím, že to tom malou obchodu by to měly dělat členské státy eh, sami. A proto bychom se měli také zabývat eh, tím, co navrhoval zástupce kriminální policie z Německa. Děkuji ještě jednou a myslím si, že dnes bychom měli pokračovat v jednáních se stínovými zpravodaji a já doufám, že se nám podaří najít rozumný kompromis. Děkuji vám. I já chci poděkovat eh, všem účastníkům za velmi zajímavé informace a prezentace. Tím končíme tento bod našeho programu a můžeme se věnovat bodu číslo 7. Eh, obecnému rozpočtu na rok 2017. Jde o zvážení pozměňovacích návrhů. To by mělo být již zítra a já bych chtěl dát slovo. Pravdavý pan Ferbrovi, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Hned po prázdninách se teď musí všechny výbory zabývat rozpočtem. Ten rozpočet je na rok 2017, má určitá specifika, sice to, že komise byla toho názoru, Eh, eh, by se měl přeložit po 22. červnu. Myslím, že to bylo chytré rozhodnutí, protože eh, na základě toho se potom mohli Britové rozhodnout, jestli chtějí nebo nechtějí zůstat v Evropské unii a proto bylo trochu těžké vzhledem tomu, že i rada potřebovala svůj čas, aby udělala první čtení, a teď ten dokument, na základě kterého pracujeme, jsme nemohli nebo neměli k dispozici v těch normálních lhůtách a chtěl bych proto poděkovat všem kolegům, stínovým zpravodajům, že to za těch eh, obtížných podmínek zvládli. To určitě zkomplikovalo tu situaci, když se muselo pracovat bez konkrétních čísel velmi dlouhou dobu. Pro mě bylo důležité také na základě toho, na čem jsme se dohodli v rámci absolutoria k loňskému rozpočtu, a co jsme stanovili. A já jsem eh, byl stínovým zpravodajem, že eh, to promítneme ty naše závěry i do těch čísel na příští rok, že chceme mít koherentní eh, návrh pro jednotlivé politiky, chceme zohlednit priority výboru. Takže jenom několik eh, základních hesel. Jde o budování kapacity. Eh, v případě finančních služeb to byl pilotní projekt eh, a s tím související opatření. Komise navrhla, co bylo potřeba, to se ještě musí schválit, takže bychom to chtěli doporučit, aby Eh, se to co nejdříve eh, vyřešilo a ty peníze na to mohly jít. Ale shodli jsme se také na tom, že bychom měli postarat o to, aby ty instituce, které z toho budou mít prospěch, také více nasadily vlastní zdroje. Aby se to všechno eh, neodvíjelo nebo nezáviselo na té kapce od Evropské komise. Potom jde o ty tři dohledové orgány, které my máme jako Ekon kontrolovat. My jsme vedli rozhovory se všemi třemi, ESMA, EIOPA a s eh, dalšími, vždycky s těmi jejich eh, předsedy, kteří eh, mají na starosti rozpočet v těchto orgánech. EBA, e bankovní úřad, EIOPA, které budou mít, nebo žádali o více prostředků na příští rok jenom ESMA, která má na starosti cené papíry, byla spokojená s tím plánem, takže nežádala o vyšší prostředky. Je trochu zklamáním, že tady není zástupce komise. Nás by zajímalo, jestli existuje nějaký plán dalšího vývoje v těchto institucích, jestli se budou najímat noví pracovníci uh, také eh, víme, že ten starý plán už je eh, dřívějšího data a nikdo v komisi mi za posledních 14 dní nebyl schopný poskytnout přesné údaje. A chtěl bych také poukázat na to, že Eh, jedna z těchto institucí má eh, sídlo ve státě, který chce opustit Evropskou unii a proto již eh, v příštím roce by to bankovní úřad měl se začít plánovat ten přesun, protože asi není představitelné, že by nějaká evropská agentura měla mít sídlo ve zemi, který není členským státem EU. A proto by měla být začít přijímána příslušná opatření pro to, aby v té budoucnosti mohlo dojít k přemístění. V posledních letech jsme se také velmi intenzivně zabývali daňovými otázkami, to byl ten program Fiskalis 2020. Chtěli jsme také vyzvat komisi k tomu, aby to přeskoumala. Na základě tak se 1, tak se dva, jak jaká je tady legislativa v oblasti daňové spolupráce. Máme také dispozici zpráva, možná, že ta by se měla přepracovat, aby zohlednila ty nové kompetence. I to je podle mě důležitá věc, který by se tady měl která by se tady měla zohlednit. A potom Eh, daňová transparentnost, eh, bylo by dobře, kdyby bývalo možné eh, něco z toho připravit už dříve. I ta spolupráce s krajním ředitelstvím Taxud byla trochu zklamáním. Tady se navrhuje pouze, aby se pokračovalo v tom probíhajícím pilotním projektu, ale já bych si skutečně přál, aby komise eh, tuto oblast více podpořila. A eh, ve vhodném okamžiku o tom budeme muset vést eh, dialog s komisařem, který před nějakou dobou sliboval, že udělá všechno pro to, aby se ta spolupráce zlepšila. A budeme doufat, že tady dojde k pokroku. Eh, budeme mít další zkusku se stínovými zpravodaj, kde se pokusíme vyjednat kompromisy. Myslím, že zatím se to dařilo. Já bych chtěl za to všem tínovým pravdem poděkovat, za tu konstruktivní atmosféru a doufám, že zítra budeme moci předložit vyvážený návrh. Budeme k tomu přistupovat odpovědně, jde o peníze daňových poplatníků. A chceme také v tom usnesení uvést několik politických eh, pokynů. Budeme doufat, že to přejme také výbor pro rozpočet. A eh, potom to projednávání bude pokračovat na výboru pro rozpočet. Já eh, k němu také patřím už deset let a doufám, že ta pravidla hry budou platit i nadále. Tolik z mé strany a doufám, že zítra budeme moci schválit eh, vyvážené stanovisko zájmu eh, kvalitního schválení rozpočtu nebo kvalitního rozpočtu na rok 2017. Děkuji panu zpravodaji. A teď stínový zpravodaje. Nejprve za pan Kocojný, eh, Pervan Šperes. Děkuji. Ano, tady dnes se vyjadřuji za další kolegy a musím Eh, omluvit kolegy, kolegu i Kocelínyho, který bohužel musel odjet eh, do Itálie, nepředvídané to bylo, takže on mě eh, pověřil, abych pohovořila mm, a poděkovala za stínové zpravodaje, za tuto práci a chtěla bych se vrátit nebo pohovořit o pěti bodech, které bych chtěla precizovat. První je, že chci říci, že je třeba zdůrazňovat otázku investic a růstu. To je důležité pro našeho zpravodaje i pro naši politickou skupinu, poněvadž tento rozpočet je velice významným nástrojem pro to, abychom podporovali politiky mm, pro e, růstového a investičního charakteru. Investice prostřednictvím inovací, růst pracovních příležitostí, růst ekonomiky, to je priorita číslo jedna a tento cíl Eh, cílem musí být, eh, aby ta úroveň investic se dostala na úroveň před krizí v EU. A ve stejném duchu eh, je zcela zásadní podpořit i činnost a schopnost intervenovat a, a, a tvůrčím způsobem přistupovat k malým středním podnikům tak, aby také byly více konkurenceschopné a rostly. I bod, kde mě pověřil, abych se vyjádřila, je nutnost ještě zlepšit podporu Eh, organizací, které zastupují občanskou společnost eh, a i členové našeho výboru eh, neustále jsou pod tlakem různých lobbystů a mm, kteří mají různé možnosti, jak intervenovat a mají větší sílu než ti ostatní. Takže je třeba nalézt určitou rovnováhu zde, mm, protože to je ve veřejném zájmu a tyto organizace, ať, jsou to, ať je to třeba Better Finance, Financial Watch, tak hrají významnou roli při ochraně spotřebitele a mm, poskytují informace o tom, eh, jak by měla vypadat vyvážená finanční regulace ve veřejném zájmu v Evropě a vlastně právě prostřednictvím adekvátního financování tyto organizace potom mohou najímat o osoby e, a pracovníky a plnit své cíle a činnost. Třetí bod. Má za to, že e, je třeba, aby všichni měli dostatečné finanční prostředky, tak aby mohli plnit jim přidělené úkoly a tyto finanční prostředky i platí pro personál. Já vím, že kompromis se hledal velice těžko, ale rovnováha byla nalezená a je třeba ji zachovat. Čtvrtý bod. Pan Kozolino a socialistická frakce eh, mm, velice jaksi mm, vehementně apelují na mm, to, aby zpravodaj přehodnotil odstavec číslo 5, eh, který spochybňuje činnost agentur a nám se zdá, že to bychom mohli spíše zrušit. A poslední a pátý bod. Pan Kozolino, náš kolega Kozolino, předložil eh, pozněvací návrh číslo 11 týkající se podpory EFSI. A velice rádi bychom, aby eh, tento návrh jeho byl podpořen, eh, poněvadž tady jde o obecnou podporu investic, což je tak zásadní pro oživení evropské ekonomiky. Děkuji paní Pérez. Dalšího kolegu za EKR. Tady není je tady nějaký zástupce za EKR? Pokud ne, tak můžeme přejít za ALDE. Kora Juvenhauser. Děkuji velice stručně. Ano, já jsem byla požádaná také, abych eh, omluvila našeho zpravodaje, který má další závazky ale e, velice stručně mě požádal, abych vyslala pozitivní signál, že podporujeme veškeré kompromisy. Děkuji, to je vše. Teď e, zástupce za GUE. Děkuji. Já si myslím, že nepotřebujeme Brexit, abychom zjistili, že Evropská unie prochází hlubokou krizí. Evropa eh, musí řešit mnoho problémů, ať jsou to migranti, nezaměstnanost nebo bankovní systém. Mm, a vypadá to, že kdykoliv může zase se tady objevit finanční krize. A všechny tyto problémy nám ukazují, že Evropa se musí lépe koordinovat a musí být nezbytné zdroje, aby mohla právě čelit eh, tyto zájmy proti soukromým eh, eh, krátkozrakým zájmům, které nás dovedou do katastrofy. Komise a rada navrhuje, abychom prováděli škrty 2%, ale mm, zde mm, tyto návrhy v podstatě jsou v rozporu s našimi závazky a mm, tady i se hovoří o tom, že je třeba eh, prohloubit eh, mm, evropský semestr a eh, ty adaptační ekonomické plány, ale jak víme, Evropa má vysokou neúnosnou míru nezaměstnanosti. To je třeba řešit i ve víceletém finančním plánu, který musí skutečně řešit výzvy v Unii a musí podporovat investice a musí mít především vlastní zdroje a na to Junckerův plán zatím nestačí, nehovoří o tom. Jinak se bude prohlubovat krize a tento eh, rozpočet ještě k tomu přispěje. A já si myslím, že je třeba eh, teď mm, rozhodnout, eh, že naše politiky se musí změnit. Děkuji. A za zelené pan Kikold. Děkuji, pane Simone. I já doufám, že vy jste měl hezké prázdniny. A teď velmi rychle. Chtěl bych poděkovat panu zpravodajovi za spolupráci. My můžeme podpořit všechny kompromisní návrhy. Nicméně na těch rámec bych chtěl ještě zdůraznit, že role tohoto stanoviska není mít obecnou debatu o rozpočtu. Tam bychom mohli také eh, trvat na celé řadě bodů, ale o to tady teď nejde. A chtěl bych poprosit všechny ostatní skupiny, protože tady došlo k jednomu vypouštění u úvodního ustanovení týkající se rozpočtu pro Eurostat. Byl tam vypuštěn odkaz na sociální ekonomiku. Ohledně to společně schváleného statického programu v Eurostatu, to by nemělo být eh, kontroverzní a chtěl bych požádat ostatní skupiny, aby tam tato reference zůstala. Protože by to potom mohlo být předmětem jednání mezi eh, rozpočtem, výborem a Eurostatem. Takže bych byl rád, kdybyste nepodpořili to vypuštění těch slov sociální ekonomika. Ale jinak eh, se vším souhlasíme a můžeme tu zprávu podpořit. Děkuji, pane Gigolde. Tam se ještě, jestli se někdo hlásí o slovo. Pan Cány, paní Kapl. Děkuji. Já si myslím, že zítra dospějeme k dobrému výsledku. Myslím, že ten text je velmi vyvážený. Chtěla bych poděkovat Eh, za příspěvky všech ostatních kolegů. Ale dobře, se zaměřit na priority v rámci evropského semestru, tedy posílení investic. Pořád tady je výpadek investic a potom jde o strukturální reformy. I to souvisí s těmi doporučení pro členské státy. Je potřeba trvat na jejich provádění. A potom jde o vyváženou rozpočtovou politiku, to jsou ty hlavní parametry, to všechny byly zohledněny. U těch kapacit občanské společnosti tady určitě bude potřeba klást větší důraz na vlastní odpovědnost, více, aby a potom bude také o ty tři eh, dohodové orgány, které by měly mít dostatek prostředků pro svou činnost. A potom je potřeba už teď začít plánovat dostatečné finanční vybavení eh, s ohledem na ten přesun e a, a doufám, že zítra ten výsledek eh, eh, bude pozitivní. Děkuji. Na tomto místě bych chtěl dát ještě slovo komisi. A pokud eh, k tomu chce něco říct, vypadá to, že to tak není. V tom případě ještě jednou dám slovo panu zpravodajovi. Ano, děkuji. I eh, já byl rád, kdyby tady byl zástupce komise, ale jenom několik poznámek mi ještě dovolte. Eh, kolega Krespo. My máme přijmout pouze stanovisko k této zprávě. tento parlament akceptoval eh, víceletý finanční rámec, vaše politická skupina sice ne, ale je to tak pořádku a potom musíte respektovat, eh, že eh, jako celek jsme ten rámec akceptovali a musíme se v, rám, v něm pohybovat. A potom se těžko přistupuje na kompromisy, které tomu neodpovídají. Dnes nemůžeme vytvářet nový rámec, ale můžeme pouze diskutovat v těch mezích, které máme dány jako hospodářský a měnový výbor. Možná přes příští týden po projevu Junkera nebo až se dostaneme k eh, revizi toho víceletého finanční rámce, tak to bude možné, ale eh, v tomto okamžiku to eh, asi možné není. A ještě k odstavci 5. Ano, existují rozdíly mezi EPP a SAD. To se asi zítra ukáže, kdo vyhraje není možné eh, ve všech bodech eh, dospět ke kompromisu. Někde je potřeba to nechat na hlasování. Uvidíme, eh, kdo bude mít většinu. K tomu, co říkal pan Gigold, jedna poznámka. Tady jde otázku, podle kterých kritérií se ty prostředky budou moci čerpat. Ano, já bych byl proto, aby se to převedlo do rezervy. Něco se tam z toho vytratilo, já si pamatuji, že jsme na rozpočtovém výboru na to vyčlenili drobné částky. A jenom abychom udrželi tu rozpočtovou kapitolu e, e, na, u života. Ale potřeba se také ptát na těch kritériích, podle kterých je možné ty rezervy využívat a podle mého hodnocení a uvidíme, jak zítra rozhodne většina. Ta jedna podmínka je, že proto musí být koncenzus a proto se je potřeba o tom hlasovat. A uvidíme, jestli se proto většina najde. Jinak bych chtěl všem ještě jednou poděkovat za eh, spolupráci. Eh, teď eh, to bylo eh, komplikované, až trochu komické, protože nebyly k dispozici konkrétní čísla, ale já myslím, že i přesto snad budeme moci zítra schválit rozumný kompromis, který se potom promítne i do té zprávy rozpočtového výboru. Děkuji panu zpravodajovi a teď přecházíme k bodu číslo 8. Tady jde o zvážení pozměňovacích návrhů Jde o finanční služby. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů byl 28.7. A já bych chtěl dát zprávu panu Ludvíksonovi, který je zpravodajem. Tak för ordet, herr Pane předsedo, jak asi víte, jsem si jist, tak vlastně Teď jsme se vraceli, vrátili jsem po zasloužené dovolené a máme na stole zelenou knihu o retailových finančních službách, které jsou určeny eh, fyzickým osobám a malým podnikům. Chci mm, vám poděkovat, chci poděkovat kolegům za velice zajímavé pozměňovací návrhy, které předložili. Zde o toto téma je velký zájem, což je dobrý začátek diskuze, která nás čeká. Eh, zde eh, byly předloženy konstruktivní náměty, které, jak doufám, povedou k velice užitečné spolupráci. Já eh, se budu snažit o smysluplné kompromisy, tak abychom získali širokou podporu. Chci zdůraznit toto. Spolupráce bude, spolu, bude pokračovat velice intenzivně. Řada pozměňovacích návrhů je velice kvalitních a takže my se budeme snažit zakomponovat jejich maximum, abychom dosáhli co nejširší schody. Je důležité, abychom vytvořili konstruktivní atmosféru a přijali dobré kompromisy. E, musí to být konstruktivní diskuze, ale kompromisy musí být e, objektivní i e, praktické vím, že tady jsou velké eh, eh, názorové rozdíly mezi některými pozměňovacími návrhy, které těžko bude možné sladit, ale jsem přesvědčen, že nalezneme eh, takovou zlatou střední cestu. A myslím si, že my eh, ve výboru nalezneme formální návrh, který bude znamenat eh, přidanou hodnotu pro fyzické osoby a malé podniky. Samozřejmě zde je spousta zájmů z různých sektorů a z různých tedy eh, orgánů, organizací, kterých se to týká. Je zde velký potenciál pro přeshraniční spolupráci ale eh, než přijmeme legislativu, tak musíme to všechno dobře prostudovat. Nejprve musíme mít dobrou analýzu, dobrá data a bylo by užitečné, kdybychom měli lepší empirický základ. Také ještě dovolte, abych zmínil pět klíčových myšlenek. Za prvé, celá řada pozměňovacích návrhů Eh, v podstatě se omezuje na národní perspektivu. A vlastně tím by vznikla další konkurence na vnitřním trhu. Ale tady jde o to poskytnout spotřebitelům lepší výrobky za lepší ceny. Takže jsou tam rozporuplné pozměňovací návrhy a já myslím, že třeba opustit eh, tu cestu eh, národních specifik a spíše podporovat komisi v tom, aby vytvořila větší hospodářskou soutěž konkurenci na silnějším trhu. Také i zde máme celou řadu dalších pozměňovacích návrhů, eh, které staví zájmy poskytovatelů eh, finančních služeb nad zájmy spotřebitelů. A přece tady nám jde především o ochranu spotřebitele a jeho práv. Je třeba posilovat práva spotřebitelů a mm, spotřebitele často jsou ve znevýhodněné situaci jako smluvní strana s poskytovateli služeb nebo e, s elektronickým poskytovateli finančních služeb e, či jiných služeb, takže jsou ve slabší pozici a proto chceme posilovat jejich práva i vůči mm, těm eh, poskytovatelům digitálních služeb. To je, by měl být trend na jednotném trhu a toto i zvýší konkurenci a eh, vyhneme se tak tomu, že někteří spotřebitelé by byli de facto vyloučeni z tohoto světa jsou samozřejmě v digitálním světě, je hodně více v problému lidé nemají znalosti, jak třeba pracovat lépe eh, s finančními službami, starší lidé nebo lidé, kteří tedy vůbec neví o těchto nových příležitostech a neumějí je využít. Rádi bychom také viděli více inovací tak aby to bylo v souladu s vizí komise silnější vnitřní trh finančních služeb. Zároveň bychom neměli nadhodnocovat eh, význam digitálního světa. Spotřebitelé potřebují finanční produkty, které budou jednoduché. Teď eh, rostou eh, různé tedy jako sofistikované společnosti, které umí těžit eh, z vnitřního trhu, ale i ale tradiční dodavatelé často dovedou poskytovat služby, které jsou pro spotřebitele více pochopitelné a i ti mohou generovat pracovní místa. Samozřejmě evropští podnikatelé, evropské subjekty jsou potom stálým tlakem těch globálních. A já doufám, že vnitřní trh eh, bude sloužit eh, hlavně spotřebitelům. Je zde potenciál pro internacionalizaci v určitých oblastech a internacionalizace musí být příležitostí. Eh, Liší se situace v různých sektorech a je třeba proto nastolit správnou rovnováhu poněvadž jsou zde příležitosti, ale i výzvy na národní úrovni. Já myslím, že nelze pouze eh, eh, hovořit ve sloganech zjednodušování a podobně. Mm protože to nemůže jít na úkor stability, třeba finanční stability a rizik. Eh, v současné době eh, máme, jsme v situaci nízkých úrokových sazeb, což je propojeno s stabilitou finančního trhu, finančních služeb. A je třeba, abychom nejprve šli cestou velice pečlivého sběru dat, analýzy dat, abychom měli empirické podklady, tak i to posílí Evropský parlament a naše úsilí eh, v tom, abychom eh, přijali zprávu, která eh, zlepší situaci. Budu se těšit na, atmos, na konstruktivní atmosféru příštích týdnech. Zelená kniha komise je důležitý krok, ale je to krok v dlouhém procesu. A já myslím, že parlament teď má možnost, jak konstruktivně přispět svými návrhy. A já doufám, že se nám podaří vytvořit zprávu, která dostane širokou politickou podporu. Nejdůležitější je, aby abychom mm, vytvořili něco, co bude mít reálnou přidanou hodnotu pro spotřebitele. Já budu pracovat na širokých kompromisech s velkou podporou a to ku prospěchu spotřebitele. Perspektiva spotřebitele, to je pro nás důležité. Děkuji. Děkuji Ole za úvod. Vzhledem k pokročilému času bych navrhl, abychom eh, se omezili u stínových zpravodajů na tři minuty. Nejdřív vedem eh, slovo kolegu Balcovi, který zastupuje eh, kolegu Kadiče. Bogarte? Já nenahrazuji pana Balce. Já jsem stínový zpravodaj. Tak to je. Aha. Milí kolegové, je pravda, že mě tady často nevidíte ve výboru Ekon, protože předsedám výboru pro rybolov, to je důvod, proč tady často nejsem, ale velice pečlivě sleduji činnost vašeho výboru. A já jsem stínovým zpravodajem za EPP. Nejprve chci říci, že tato zelená kniha, to je komplikovaná věc, ale nezbytná na začátku bych chtěl poděkovat eh, kolegovi Ludvíksonovi za práci na této zprávě. A mm, pokusím se dodržet čas a mm, mám ale co říci. Za prvé, existuje řada překážek eh, pro to, aby existoval skutečný evropský eh, retailový trh s finančními službami. Jsou to překážky finanční, ale i kulturní a nechceme to urychlit, e, nyní e, dochází k transpozici, k aplikaci e, několika norem a je třeba to mít pod kontrolou, monitorovat. Je třeba, abychom především zanalizovali překážky této přeshraniční činnosti a jednotný přístup by byl kontraproduktivní, poněvadž máme co dočinit s velikou různorodostí různých aktérů a služeb. A e, samozřejmě tento trh musí znamenat skutečnou přidanou hodnotu pro spotřebitele, ale i pro investory, pro podnikatele. Kolega to řekl. Máme zde velký počet pozměňovacích návrhů a e, ty by měly vést tomu, že e, Eh, je třeba především poskytnout eh, spotřebiteli a malým podnikům možnost mít tyto služby po ruce, tedy blízko. A je třeba i zlepšit finanční kulturu, finanční povědomí občanů. To je zásadní, je zásadní pro EPP, aby evropský trh finančních služeb, aby zlepšil financování malých středních podniků a zlepšil přístup ke přeshraničnímu trhu, což je nezbytné pro růst a rozvoj. Je třeba zajistit skutečnou soutěž, řádnou soutěž a zde e, tedy já vidím, že e, tam se hovoří o těch tedy e, různých aktérech a to, že ti staří aktéři často používají tedy v podstatě stejné značky a stejné postupy a my chceme, aby mohli se inovovat, aby mohli tedy využít tento potenciál aby podniky mohly eh, se inovativně rozvíjet. Kromě toho, také bychom chtěli zvýšit i přeshraniční činnost, ale to znamená zlepšit eh, i otázku elektronické identifikace bez toho, aniž bychom ohrozili bezpečnost transakcí. Pokud jde o spotřebitele, eh, finanční služby by měly být jednodušší. To je pravda, to chce řada lidí, já s tím souhlasím. Eh, ale ta, to, tehdy, když to zjednodušení bude možné, to vždycky tak není. Bylo by zajímavé mít takový porovnávací portál, kde by se porovnávala nejenom cena, i kvalita produktů, nejenom cena. Na to pozor. Také musíme prostudovat i potenciál diskriminace podle místa bydliště. Nezapomínejme, že cena určitých produktů ale se odvíjí od těch limitací, které vnucuje daný stát či regiony. A teď pokud jde o tu klíčovou dokumentaci, množství informací nemůže být překážkou a musí být uchopitelná pro spotřebitele. Dále zde se žádá větší zapojení evropských orgánů na ochranu spotřebitele zde u těch přeshraničních finančních produktů, tady ta poptávka ze strany spotřebitelů je velice malá, na to nezapomínejme. Také e, čekám, e, e, tedy budu se těšit na zahájení vyjednávání s kolegy, s pravodajem a s fiktivními zpravodaji a já děkuji spolupráci předem, děkuji zpravodaji předem za vynikající spolupráci a jsem přesvědčen, že se nám podaří se dohodnout. Děkuji kolegové. Vielen Dank für Děkuji eh, za EKR. Šrekolc? Eh, Pane předsedo, eh, děkuji panu Ludvíksonovi za návrh zprávy a také děkuji kolegům za jejich pozměňovací návrhy. Já u tohoto stanovisko bych se snažil dosáhnout konkurenceschopný a technologicky neutrální regulační rámec. To by vedlo k růstu malých a středních podniků a začínajících podniků, který po celé Evropě potřebujeme. Jak už jsem říkal, EKR chce eh, zajistit, aby některé stávající úspěšné iniciativy byly podpořeny. Například ve Velké Británii eh, regulační eh, pískoviště FCA je vhodným rámcem pro růst technologií. Je důležité postarat se o to, aby budoucí regulační snahy opřené na regulačním výzkumu eh, musí být flexibilní a nebránit eh, technologickému růstu. Podporuji vyloučení finančních služeb z eh, regulace o geoblockingu a to vzhledem k jejich složitosti. Vyvolávají by mě obavy na pozměňovací návrhy ohledně jednotného trhu pro hypotéky. Je třeba posoudit dopady směrnice o, o v hypotečních úvěrech velice málo eh, spotřebitelů si chce vzít eh, s eh, hypotéku v měně jiné, než ve které dostávají zaplaceno. Potom je tady to produktové nařízení. Nařízení pro rozšíření informačních povinností jako KIDS, klíčových informačních dokumentů, tak tady se hovoří o například o prospektech, ale KIDS a prospekty eh, je něco jiného. A zatímco obsah eh, KID lze eh, opakovat, tak jsou některé cené papíry, které nespadají pod PRIPS a vyžadují prospekt. A to je třeba zohlednit v těch obecných požadavcích na zveřejnění informací. Děkuji a těším se na debatu s kolegy na zasedání stínových zpravodajů. Děkuji za Aldi Sofie Intfeld. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také panu zpravodaji. Řeknu to velmi stručně. Kdybychom měli ten luxus, že bychom mohli eh, mm, tady dělat legislativu EU v úplném váku, tak bych chápala to váhání postoupit zpět do 21. století. Ale je tady také bohužel zbytek světa. Financování finančních technologií v e, roce 2016 první čtvrtině bylo nějakých 350 milionů dolarů téměř 2 miliardy dolarů eh, v Severní Americe a přes 2,5 miliardy v Číně. Takže já jsem pro eh, věci, jako je svrchovanost na národní hranice a hm, kulturní eh, rozmanitost a tak dále, ale naší konkurenci je tohle fuk. Takže já bych opravdu byla ráda, aby zpravodaj který o tom hovořil, opravdu eh, se k tomu postavil inovativně, ambiciozně a odvážně a snaží se opravdu vytvářet tento vnitřní trh, protože souhlasím s eh, tím, co říkal Ashley Fox předtím, ale s něčím eh, nesouhlasím. Lidé nejsou vázáni k měně ze sentimentálních důvodů. Pokud dostanou o 3% a nižší eh, sazbu někde jinde, tak eh, to je tvrdá, eh, to jsou tvrdé peníze. Pokud dostanou hypotéku podstatně levněji, tak je to bude zajímat a nevidím výhodu všech možných regulačních a fiskálních bariér, které neslouží nikomu jinému než politikům v podstatě. Takže opravdu potřebujeme se posunout vpřed. Když vidíme, jak rychlý vývoj je v oblasti eh, finančních eh, služeb, tak si opravdu nemůžeme dovolit pomalu mm, nebo se dokonce bát budoucnosti. Musíme být ambiciozní, eh, posunout se vpřed a odbourat zbytečné bariéry. Takže opravdu podporuji zpravodaje v ambiciozním a odvážném přístupu. Děkuji za GUE Mariza Matias. Děkuji, pane předsedo. Já bych také ráda poděkovala a panu, tedy eh, zpravodaj. Souhlasím eh, od srdce s eh, tím, co tady pan zpravodaj říkal ohledně svých obav. Ale každopádně, vzhledem k pozměňovacím návrhům, které byly podány, tak tady mám celou řadu obav, které s vámi chci sdílet. Já jsem ten dojem, že je důležité, abychom vyřešili tyhle otázky pořádně v tom návrhu, eh, který budeme předkládat. Posledních deset let eh, eh, řešíme značnou finanční krizi a myslím si, že řada ponaučení, tu jsme se zatím nevzali řadu ponaučení. Pořád se tady bavíme o finanční vizi na základě finančních inovací a určité sofistikovanosti. Také si myslím, že třeba velký finanční konglomerátů. Máme tady celou tu představu, že finanční projekty budou stále transparentnější. Já bych to viděla trošku jinak. Na rozdíl od eh, jinak než eh, v mnoha eh, podaných pozměňovacích návrzích. Potřebujeme se postarat o to, aby měli konzervativní standardizovaný bankovní sektor Eh, spotřebitelé potřebují základní bankovní produkty, eh, silný dozor eh, iniciativní opatření, tak aby spotřebitelé nebyli tlačeni do nákupu složitých a riskantních produktů. Vzhledem ke kontextu krize, a je to stále viditelnější, vidíme, jak banky jsou stále v tradičnějších věcích aktivitách. Ale my se přesto musíme postarat o to, aby bankovnictví bylo co nejnudnější. Řada těch pozměňovacích návrhů eh, říká, že musíme umožnit spotřebitelům analyzovat sofistikované finanční produkty. No tak, tak to je intelektuální politický podvod tohle. To je argument, který eh, můžete pomoci, tedy použít akorát k obelháním lidí. Je třeba spotřebitelům nabízet jasné a transparentní produkty. Retailové banky by měly dostat zákaz eh, nakladat s riskantními produkty. A, a takové produkty by vůbec se neměly do dostat. Finanční eh, produkty, eh, které jsou jednoduché, Eh, pokrýt 99 potřeb spotřebitelů. Pokud chceme, aby bankovnictví bylo bezpečnější a stabilnější, pokud budeme chtít, aby zákazníci byli obelháváni na bankovních, před, eh, na bankovních přepážkách, tak na to musíme mít instituce takovéhle. Aby lidé nemuseli platit za chyby bankovních manažerů. Uvědomuji si, že by bylo obtížné eh, zakázat cíle eh, pro prodejce eh, na bankovních překážkách, ale pokud se snažíte zavalit spotřebitele produkty, tak oni tomu nikdy nebudou rozumět. O to tady jde. A potom je takový další podvod, a sice že nové produkty z eh, transparentní, zprůhlední ten finanční sektor. Vztah mezi bankami a, a zákazníky a ta rychlost, to zásadně ohrožuje eh, stabilitu finančního sektoru, ta rychlost, se kterou se jedná. Potřebujeme finanční pravidla, která eh, řádně chrání společnost před praní špinavých peněz a, a financování teroristů. Jak říkám, ta opatření už dávno měla padnout, ale my opravdu potřebujeme zjednodušování. Děkuji. Děkuji za zelené, pan Gigold. Děkuji kolegovi eh, Simonovi. Nejdříve poděkuji eh, panu zpravodaji eh, za dobrý návrh a za pěkný úvod. Když eh, se dívám na pozměňovací návrhy, tak vidím, že je tady eh, to hodně společného v tom základním přístupu mezi těmi jednotlivými eh, pozměňovacími návrhy. V zásadě se tady vítá větší přeshraniční aktivita a ty rozdíly na vnitřním trhu nejsou tak velké, jak se zdá. Já se vyjádřím k kontroverzním otázkám. Za prvé, jsem slyšel eh, to, co tady říkala Marisa, ale musím říci, že nesouhlasím s tou analýzou. V zásadě eh, pozměňovací eh, návrh 51 QE má říci, že pokud bude méně přeshraniční aktivity, tak to bude lepší pro spotřebitele. To si myslím, že je špatně. Nedostatečná srovnatelnost produktů a nedostatečná konkurence vede k tomu, že eh, finanční sektor je nadměrný, má nadměrnou velikost a my jako investoři platíme příliš mnoho za zprostředkování. Čili silnější standardizace a konkurence může pomoci snížit ceny. A, a omezit tedy je to poměrně velký finanční sektor. Váš přístup tedy eh, pomáhá jenom těm, eh, kteří eh, dostávají zaplaceno k neprospěchu investorů. Podobně falešné řešení jsou, myslím, ty pozměňovací návrhy, které chtějí omezit to, aby občané, běžní občané mohli postupovat riziko. Čili tady je pozměňovací návrh od kolegů od FDD, ale zajímavé je, že jako von Weizsäcker s eh, kterým bych to rád probral. Já si myslím, že běžní lidé by měli mít právo podstoupit riziko. Pokud jsou lidé eh, členy eh, nějaké kampeličky, teď v důsledku italského problému neměli bychom zakázat běžným občanům účast v kampeličkách a neměli jim zřídit nějakou kolektivní kampeličku? No určitě ne mělo být omezeno evropským právem eh, to, aby eh, někdo eh, lidem doporučil dát tam příliš vysoký objem příjmu do takovýchhle věcí. Takže já doufám, že ačkoliv nám tady bylo tak málo pozměňovacích návrhů na podporu zelenější a, a trvale udržitelnějších investic, pořád tady bude podpora napříč stranami protože je tady eh, rostoucí eh, fenomén fintech. A souhlasím také, že je tady eh, šance vybudovat efektivnější finanční sektor, který bude sloužit inovacím. A teď ještě poslední připomínka. My si musíme si uvědomit jednu věc. Pokud chceme silnější Eh, přeshraniční eh, retailový finanční sektor, potřebujeme také společnou legislativu a společnou eh, kulturu dohledu, pokud jde o ochranu investorů. A tady je něco špatně, protože některé pozměňovací návrhy jsou pro více přeshraničního, ale nic neříkají o, o, o institucích ochrany spotřebitele přeshraničních. To musí jít ruku v ruce, protože jinak lidé nikdy nebudou věřit přeshraničnímu poskytování služeb ale doufám, že v tomto smyslu najdeme eh, společné eh, východisko. Teď markovali za EPD. Děkuji. Já chci velice rychle také reagovat na Svena, který citoval Itálii a eh, tu falsifikaci a podvody. To je problém s dohledem. A je to samozřejmě vážný problém orgánů, které neprováděly dohled, jak měly. Já mám velké pochybnosti ohledně toho, jaké jsou ambice eh, eh, neoliberálů, které často v podstatě spíše hájí ty velké zájmy, tedy spekula- spekulanty obecně řečeno. Já mm, jsem viděl určité takové eh, záměry a snahy Eh, i eh, to, mm, my si myslíme ale, že Eh, vnitřní trh eh, bude kontraproduktivní, pokud nejprve zcela nezměníme strukturu finančního systému a bank, pokud nebude mít přísnější pravidla proti eh, různým praktikám a pokud nezměníme systém a oddělíme ty investiční, investiční bankovnictví od komerčního, od toho retailového. Takže to je důležité tyto změny na tomto trhu nejprve provést. Je třeba a ne mm, tedy provádět deregulaci, mm, protože tady spíše je třeba jít cestou větší regulace, doplnit regulaci. A to pořád to potom eh, vede k těm krizím a my jsme se neponaučili nic a platíme za to. Naše pozměňovací návrhy zdůrazňují určité body, e, třeba inovace, technologická finanční inovace, abychom omezili rizika daňových e, úniků, podvodů, e, praní špinavých peněz. Já myslím, že s tím budou souhlasit všichni. Proti těmto rizikům je třeba ex ante bojovat efektivně. Potom přísnější pravidla ohledně transparentnosti, ohledně typologie informací, kvality informací, které je třeba poskytovat investorům, aby byli řádně informováni o finančních produktech, aby mohli se eh, vědomě rozhodovat a tím bychom se vyhnuli těm rizikům, které jsme zažili. Například v Itálii jsme viděli takové případy, kdy mm, lidé nebyli schopni pochopit i některé nástroje a museli si na to najímat eh, poradce. Ale ono není snadné, já jsem byl také poradcem a není snadné vůbec vysvětlovat ty strukturované produkty eh, uživatelům. Ono je těžké, aby takový malý střadatel Eh, fyzická osoba se v tom vyznala a potom působila na finančním trhu, aby se vyhnala v těch produktech, které sice jeví jako jednoduché, ale nejsou. Je to rizikové potom. Je třeba tedy nalézt způsob, jak tyto spotřebitele chránit. Takže eh, uvidíme, co se nám podaří prosadit, ale naše myšlenka je dříve, než provedeme tyto kroky, tak je třeba seriózně zreformovat bankovní finanční systém. Není možné cestou deregulace, když se naopak chybí regulace. A to především se projevuje v sektoru financí a bank. Eh, Děkuji, pane Vali. Teď je na řadě paní Kapel, ale nevidím ji tady a nikoho jiného za FNT, tak v tom případě dávám slovo panu zpravodajovi, aby tu diskusi zhrnul, vzhledem k tomu, že se nikdo dalšího slovo nehlásí. Takže Ole, prosím. Děkuji. Já jsem se snažil sepsat všechny ty připomínky a názory, které tady zazněly. Pokusím se udělat všechno pro to, abych to mohl zohlednit. Musíme si vědomit, že to je zelená kniha. Není to ještě pořád legislativa, ta bude navržena teprve mnohem později a proto je zásadní, aby to byl přístup zaměřený do budoucna. Neměli bychom se ohlížet jenom do minulosti, měli bychom se hlavně zamyslet nad tím, jak bychom mohli nastavit ten budoucí systém. Ale hlavně bychom měli mít na paměti, že evropští občané, tedy spotřebitelé, by také z toho měli mít nějaký prospěch, nějaké výhody z té zvýšené konkurence. A aby dostali produkty, které eh, budou levnější. A já se také ve své práci snažím hledat taková řešení, která by byla ke, ku prospěchu evropských spotřebitelů. A v takovém procesu není možné vyřešit všechno najednou, je potřeba k tomu přistupovat eh, postupně. A zamyslet se nad eh, posloupností těch jednotlivých kroků. Těším se na eh, další debatu o těchto aspektech. Jak už jsem říkal, pokusím se najít co nejširší kompromisy. Je důležité, aby parlament eh, se k tomu vyjádřil a měl stanovisko, které bude mít velkou podporu. Děkuji vám ještě jednou. Já ti děkuji, ale hlasování bude 10. nebo 11. října na výboru a uvidíme, jak to dopadne. A teď bod číslo 9, zavedení programu na podporu zvláštních činností oblasti účetního výkaznictví a auditu na období 2014 až 2020 a já hned dávám slovo panu zpravodajovi Stolojanovi. Prosím. Okay. Thank you, Mr. Děkuji. Já podporuji návrh komise, aby se pokračovalo se financováním programu EFRAK v letech 2017 až 2020, aby se tím splnil dlouhodobý cíl tohoto programu Unie podporovat zvláštní činnosti v oblasti účetního výkaznictví a auditu. EFRAG je soukromá nezisková organizace, je, je to vlastně technický poradce Evropské komise pro všechny otázky, které souvisejí s finančním výkaznictvím. A vlastně se vyjadřuje k přijímání mezinárodních účetních standardů. Vše, co je v Evropě eh, přijímáno v této oblasti, se opírá o stanoviska EFRAGu. Já bych jako zpravodaj chtěl připomenout následující věci. A sice, že když eh, Evropský parlament schválil eh, eh, z financování tohoto programu na roky 2014 až 2020, tak jsme tím vlastně rozhodli, že tento program EFRAG bude financován pouze do roku 2016. To omezení tady bylo zavedeno proto, abychom zjistili, jestli EFRAG provede závěry zprávy Mejstát, které eh, měly zlepšit fungování EFRAGu. Na základě hodnocení komise a také v naší diskuzi s EFRAGem jsme konstatovali, že EFRAG provedl v praxi většinu doporučení Mejstatovy komise. To, co nebylo možné provést, bylo doporučení číkající se jeho modelu financování. Byl doporučen model založený na příspěvcích členských, stů, členských států. Nicméně implementace takového doporučení záleží na dobré vůli členských států. Já eh, připomínám komisi eh, ve svém textu, že ta výroční zprávě o Eh, činnosti nadace IFRS by komise také se měla vyjádřit k tomu doporučení o aktivitách EFRAGu. Tak jak to bylo schváleno Evropským parlamentem 7. června 2016 ve zprávě o mezinárodních účetních standardech. Děkuji vám. Děkuji za váš úvod. A teď za SAD, Pervanš Šperes. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane zpravodaji, za e, vaši práci týkající se tohoto tématu, týkající se EFRAGu. Budeme se tím zabývat také v okamžiku projednávání rozpočtu na příští rok, protože tyto dvě témata Eh, jsou přímo propojena. Vy jste správně připomenul, že v okamžiku, kdy jsme přijali ten předchozí text, tak jsme dali najevo, že chceme v tom rozpočtu mít možnost eh, dohlédnout nebo kontrolovat eh, činnost EFRAGu. S tím také souvisí, že bychom měli nadále se zabývat eh, tím rozpočtem, který má EFRA k dispozici. A měli bychom to využít proto, abychom řekli, že komise by měla eh, zasáhnout do eh, přijímání těch norem IFRS 9 A hlavně bych chtěla připomenout, že bych byla proto, aby se každoročně vyhodnocovala situace této oblasti, aby Evropský parlament měl možnost zasáhnout tam, kde to bude potřeba. A to v okamžiku, kdy se bude hlasovat o rozpočtu. Nejde jenom o to samotné rozpočtové řízení, to je na starosti nám, ale spíše do ty podmínky, Eh, které jsme EFRAGu stanovili, jestli jsou skutečně splňovány. Děkuji. Za EKR by tady měl být pan Kamal, ale ten tady není ani není zastoupen a hned dáme slovo Alde Kora van Bert. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že eh, to můžu říct velmi stručně. Chtěl bych poděkovat panu Stolanovi za výbornou zprávu. My jsme zvyklí na tento standard jeho práce. On už nám eh, tady nastínil rozsah nebo oblast působnosti této zprávy. Mám jenom malou otázku. Pochopila jsem to správně, že nedošlo k žádným změnám ohledně těch částek, které byly předěleny EFRAGu. té zprávě to nikde nevidím. A další otázka se týká oblasti činnosti Fragu. Permač Beres e, zmiňovala tu zprávu Majstat. Nicméně v usnesení parlamentu z června také předělujeme e, další úkoly EFRAGu, které nespadají do e, v oblasti působnosti zprávy Mejstat. Je důležité, aby EFRAG skutečně tyto úkoly prováděl efektivně. Takže bych chtěla předložit pozněvací návrh, který na to upozorní, že EFRAG musí monitorovat provádění těchto úkolů, jak říkala Pervan Šperes. Měli bychom mít možnost hodnotit práci EFRAGu, včetně těch nových věcí, které jdou nad rámec té Mejstatovy zprávy. A to je jediná věc, kterou bych tam k tomu chtěla dodat k této vynikající zprávě. Děkuji. Koro a teď Miguel Jäger. Nós acompanhamos Děkuji. Ano, jde tady o zprávu, kde se vyjadřuje k zlepšování kvality informací. Jde o to, abychom měli k dispozici kvalitní finanční informace, aby ten systém byl přehlednější, transparentnější. A díky tomu, abychom mohli zajistit, že eh, ty finanční zájmy budou chráněny. Eh, bohužel to ne vždycky tak je. Musíme vždycky usilovat o lepší transparentnost a e, srozumitelnost pro e, spotřebitele. Máme určité pochyby o tom způsobu řízení EFRAGu. Vzhledem k tomu, že veřejný zájem se tady neúplně odráží v tom složení této skupiny. Dá se, že tady zastoupený soukromý sektor, banky, pojišťovny. Ale co? Veřejnost. Není to reflektováno ve financování, protože 60% z rozpočtu jde z veřejného sektoru. Je, je tady jenom několik zástupců, jenom zástupců jenom z několika málo zemí. To je škoda, proto e, nám to trochu vadí. také možnost, že by se z toho mohl stát čistě soukromý subjekt. Měli bychom se ptát také na další modely financování jiných podobných agentur EU, které mají dohlížet na některé oblasti. Mě zajímalo, jak tyto orgány, které se věnují podobným věcem, spolu, spolupracují. Nadace FRS byla financována bankou Lehman Brothers eh, kdysi v minulosti. A myslím, eh, že je tady rozpor eh, mezi těmi soukromými zájmy, které nevždy si odpovídají s těmi veřejnými zájmy. Bychom tedy byli rádi, kdyby ten systém byl přehlednější. Musíme si uvědomit, že tato instituce utratí 13 milionů z veřejných peněz. Myslím, že z toho titulu bychom měli mít více informací o tom, jak tato instituce spolupracuje s ostatními, které jsou financovány z rozpočtu společenství. Eh, děkuji, pan Kamal už dorazil, takže bych mu teď za AKR chtěl dát slovo. Děkuji, pane předsedo, omlouvám se Eh, že jsem přišel pozdě. Špatně jsem předpokládal, že eh, výbor bude mít o několik minut spoždění, ale místo toho jsem, eh, to byl já, kdo měl spoždění. Přišel jsem o několik vystoupení kolegů, které, hm, což by mě zajímalo. Budu se jich muset, muset zeptat jednotlivě potom, ale chtěl bych ještě poznamenat, že si pamatuju na diskuzi, kterou jsme vedli v tom posledním předvolebním období Eh, kdy jsme rozhodli o financování EFRAGu. Uvědomuji si, že eh, EFRAG zavedl řadu zlepšení, že zohlednil do naše doporučení, aktualizoval strukturu, zlepšila se transparentnost, přestože eh, tady ještě k tomu jsou určité výhrady. Také vítám jmenování nového předsedy. Chtěl bych pochválit EFRAG za komunikaci s parlamentem. To si tedy zaslouží naše pochvalu. Souhlasím také eh, s návrhem pana zpravodaje, abychom vyzvali komisi, že by eh, měla vzniknout komplexnější zpráva o fungování EFRAKu a eh, že by také mohla vzniknout zpráva z vlastní iniciativy. Také vítám jeho odstavce 2 až 6, kde se opakují některé klíčové principy. Vidím, že tady je eh, priorita, abychom eh, některé z těch zásad, jak například opatrnost, eh, byla zohledněna. Odráží to také v precedentech Evropského soudního dvora. Byl bych rád, kdyby to všechno bylo zohledněno. Chci to ještě probrat v rámci naší politické skupiny. Ještě jednou se chci omluvit za to, že jsem tady nebyl, když hovořili mý kolegové, eh, ale myslím si, že je potřeba to všechno zohlednit. Děkuji, pane Kamale. Paní eh, von Storch za FDD, eh, paní Kapel, v případě pan Gigold, to jsem přehledl. Chcem být posledním stínovým zpravodajem, který dnes vysloví. Prosím. Děkuji. Chtěl bych také poděkovat za přeložení této zprávy panu Stolojanovi. Tady jde o prodloužení, prodloužení financování těchto institucí. Pokud tak budeme rozlišovat, tak jsme dali jasně najevo naše stanovisko v té Stolanové zprávě eh, o tom, co chceme, aby se udělalo. A když se podíváme na EFRAK, tam je nové vedení. V tom procesu byly sformulovány jasné eh, závazky naším kolegou pan Gozesem a v tomto okamžiku teď nevidím žádnou potřebu to nějak eh, měnit. Máme také ten každoroční rozpočtový postup, který můžeme využít proto, abychom tam eh, k tomu přesoudili další podmínky. A jak říkala Pervanš, eh, tak to také říkala Pervanš. Co se týče těch dalších institucí tady, jsou eh, jenom velmi omezené výhrady. Já si myslím, že to, co jde v této zprávě, je to, jestli jednoduše budeme souhlasit s pokračováním financování EFRAGu. protože tady jsme neviděli jasné zohlednění našich požadavků. A nemáme tady tolik eh, vlivu eh, jako u ostatních agentur, kde můžeme jmenovat eh, ředitele. A proto vítám to, že by ty zprávy měly být předkládány každoročně, tak se to také v nařízení předpokládá a ta předložení té každoroční zprávy by mělo být spojeno s našimi požadavky. Jinak si ale myslím, že bychom měli být uh, rezolutnější. U některých těchto bodů jsme uh, nebyli ujištěni, že budou zohledněny. To už říkal i pan Kamal, abychom čistě teď tím eh, vyslovili soulad bez jakýchkoliv podmínek že to financování bude pokračovat, aniž bychom měli jasné záruky o tom, že naše požadavkům bude vyvěno, tak to je pro mě nedostatečné. Měli bychom to podmínit dalšími podmínkami. Nejenom tím, že budou předkládat eh, každý rok zprávu. A proto v tom smyslu předložím pozměňovací návrh a byl bych rád, kdyby chom o tom potom mohli diskutovat a s tím, že bychom se udělali závazné podmínky. A chtěl bych jenom připomenout, že monitorovací výbor, který má řídit eh, práci, nefunguje správně, protože eh, mnoho členů monitorovacího výboru nesouhlasí eh, s takto vymezeným mandátem a zástupce komise na monitorovacím výboru je členem výboru, který nechce nic kontrolovat. Michel Barnier eh, v této situaci byl dlouhou dobu a nedařilo se mu s tím něco udělat. Je tady nedostatek politického demokratického řízení. Pokud se to nevyřeší, tak bychom eh, měli podmínit eh, tento demokratický aspekt tím financováním. Děkuji, pane Gigolde. A závěrečné slovo od pana Pravde, od pana Stolena. OK, thank you, Mr. Já vám děkuji, pane předsedo. Samozřejmě vám uh, musím poděkovat všem kolegům, kteří pracují na této zprávě. Všichni jsou také e, členové naší stále e, skupiny, e, která se zaměřuje na otázky IFRS. A rád bych teď k tomu eh, dodal několik věcí. Za prvé, Evropská komise se snažila eh, zareagovat na některé naše výhrady. Například se pokusila donutit nás pochopit eh, lépe to, čemu to, čím bychom měli chápat eh, kritérium veřejných statků eh, při posuzování v rámci IFRS. Pokud budeme chtít, aby FRAK přihlížel k eh, tomu, jak tedy uplatňovat toto kritérium, tak bychom také měli vědět velice jasně my, jak to uplatňovat. Nemyslím si, že práce Evropské komise je už u konce. Musíme projednávat myšlenku eh, v dokumentu Evropské komise ohledně toho, co to znamená veřejný statek, pokud jde o eh, kritérium pro podporu jakéhokoliv IFRS v Evropské unii. Já jsem ten příklad akorát uvedl proto, abychom pochopili, že Evropská komise se pokouší reagovat na některé z našich ohledů, i když ty reakce nemyslím, že by byly eh, konečné. Musíme eh, pracovat dále na těchto reakcích. Pokud je o EFRAK, tak samozřejmě u EFRAKu máme velice eh, důležitou páku na ně protože eh, zajišťujeme eh, většinu financí pro EFRAG. Já bych rád eh, upozornil všechny na to, že v EFRAGu máme vysoce kvalifikované experty a ti musí mít nějaký, nějakou jasnější představu ohledně eh, vyhlídek financování na EFRAG. Takže tam by bylo asi dobré, aby komise eh, jim nasnila výhled na, na nadcházející tři roky. Ale jak říkají kolegové, máme výroční rozpočet, to je nástroj, pokud chcete eh, to zastavit, pokud EFRAG nebude mm, implementovat Hmm, jak někteří kolegové říkají, to doporučení, které jsme dali do usnesení Evropského parlamentu v letošním roce, které se týkalo nejenom EFRAGu, ale také nadace AFRS. Pan Gigol tady o tom hodně hovořil. My samozřejmě nejsme spokojeni s eh, reakcí nadace IFRS ohledně na naše obavy tak i prostě já si myslím, že pokud jde o, o tu částku, tady hovoříme o 13,8 milionech eur. což bylo zahrnuto do prvního návrhu Evropské komise na tento program. Ale jak jsme tehdy rozhodli, my jsme schválili pouze finance na leta 2014 až 16. Pan Goze, který je nyní novým eh, prezidentem EFRAGu, je připraven na setkání s námi, aby s námi eh, jednal o všech eh, aktivitách EFRAGu a o další implementaci našich doporučení. A já doufám, že eh, bude dodržovat své závazky. Nicméně Evropský parlament je teď zapojen mnohem více do všech aktivit, eh, které se týkají IFRS. Jsou velice důležité pro eh, zdraví kapitálových trhů, veřejného sektoru, všech investorů a dalších. A děkuji vám mnohokrát. Jsem velice rád za příspěvky kolegu. Já budu se těšit na pozdějovací návrhy a potom se pokusíme eh, dobře se shodnout ohledně toho, jak dále postupovat s touto zprávou. A samozřejmě eh, začít vyjednávat s Evropskou komisí a s radou. Děkuji panu zpravodaji i jinovým zpravodajům. Já jsem právě teď viděl, že tam eh, tamhle dlí eh, bývalý kolega Gozes. Děkuji vám dnes za vaši dnešní návštěvu. Eh, určitě by tady bylo vhodné slyšet od vás nějaký komentář. Děkuji, pane předsedo. Jedině, co chci říct, že jsem velice rád, že opět jsem tady mezi vámi a že opět, i když jiným způsobem budu sloužit evropským zájmům a Teodorovi slibuji, že slovo dodržím. Děkuji. Mimo mikrofon. Ich wünsche Ihnen eine... Já vám přeji uh, hezký večer. A hůta pro pozměňovací návrhy je 6. září 12 hodin. Děkuji. Hezký večer.